meine sehr verehrten Damen Vážené dámy a pánové, vážení kolegové a kolegyně, chtěl bych vás přivítat v úterý dopoledne a především srdečně vítám více předsedkyni komisaře Eh, komise, eh, paní komisařku Redingovou, eh, která se zúčastní našeho malého hearingu a předloží určitý úvod. Jistě víte, že máme k dispozici dokument komise a jako Evropský parlament se k tomu máme vyjádřit. Je to horizontální dokument, který se zabývá možností kolektivních žalob v všech možných oblastech. Paní komisařka má na starosti spravedlnost a právě proto je dnes mezi námi. Ještě technická poznámka, než předám slovo paní komisařce. Již byly navázany kontakty také s organizací BROIK, tedy Evropskou organizací pro ochranu spotřebitelů a byli jsme kritizováni, že ochránci spotřebitelů nejsou dostatečně zapojeni. Při plánování tohoto slyšení jsme eh, byli toho názoru, že otázka ochrany spotřebitelů je eh, spíš otázkou výboru IMCO. Samozřejmě, že i zde jsou organizace na ochranu spotřebitelů vítány a poté, až se budeme zabývat eh, otázkami, také dostane slovo také zástupce eh, organizací na ochranu spotřebitelů. Pokud eh, nemáte nic proti tomu, tak budeme takto postupovat. Takže v otázkách bude možné, eh, aby se vyjádřila i zástupkyně Bojke. Po technické poznámce dávám slovo paní komisařce Redingové a prosím o její úvod. Change views on what Europe... Eh, dámy a pánové, toto je velice cená příležitost zamyslet se nad tím, co Evropa dělá, co by měla dělat eh, v oblasti skupinového očkodnění. Názory Evropského parlamentu samozřejmě jsou eh, nesmírně důležitá. My je budeme brát v úvahu v naší další práci. Také vítám záměr Evropského parlamentu předložit zprávu z vlastní iniciativy na toto téma. Jako komisařka pro justici si uvědomuji význam zajistit přístup ke spravedlnosti. Eh, spotřebitelé i podniky musí mít přístup k adekvátním prostředkům na eh, odškodnění, eh, když došlo porušování práva a nezákonným obchodním postupům. Jako, min, jako komisařka pro justici si také uvědomuji, jak citlivé je toto téma, tato otázka kolektivního očkodnění a jak rozdílné názory byly vyjádřeny různými stranami k tomu, jak by se Evropská unie měla k těmto otázkám postavit. Nebudete překvapeni, že i členské státy se v názoru na tuto otázku liší. V některých členských státech neexistují žádné mechanismy v tomto směru, jiné teprve nedávno zavedly možnost kolektivního očkodnění do svých právních systémů, jiné členské státy zase teprve uvažují o možnosti toto v budoucnu zavést. Komise musí brát v úvahu veškerý tento vývoj. Musí vyhodnotit, jestli iniciativa na celoevropské úrovni by za takové situace měla význam a jestli by eh, evropským občanům přinesla nějakou přidanou hodnotu, jestli by prospěla evropské ekonomice. V tomto jsme dospěli do zcela zásadní fáze, protože veřejné eh, konzultace, které jsme zahájili počátkem roku a které jsme uzavřeli 30. dubna, eh, na jejich základě naše týmy zkoumají příspěvky. Máme přes 300 příspěvků z institucí a 20 tisíc vyjádřených názorů ze strany jednotlivých občanů. Kolektivní eh, skupinové odškodnění je složitá otázka. A vyžaduje koherentní vizi. A koherentní eh, přístup k této otázce byl také hlavní příčinou, proč jsme vůbec eh, otevřeli veřejnou debatu, protože nejprve bylo potřeba si objasnit definici, co máme na mysli pod pojmem skupinové očkodnění. Je třeba si uvědomit, že skupinové očkodnění je široký pojem, který zahrnuje jak, eh, jak kompenzační eh, eh, složku, tak složku, kdy je, kdy je třeba upustit od určitého jednání a e, Zároveň e, se komise zamýšlí nad tím, jak e, také mimosoudní narovnání alternativy řešení sporů do řešení celého tohoto problému zapadá. A také si musíme uvědomit, že jakákoliv celoevropská iniciativa v tomto směru se musí eh, pohybovat buď horizontálně, anebo specificky. My se musíme rozhodnout, jak by eh, tato nová koncepce zapadala do celoevropského systému justice a také do právních systémů jednotlivých členských států. A eh, Během veřejné diskuze se nám dostalo mnoho cených příspěvků, které analyzujeme a to s velice otevřenou myslí. My, to znamená kolegové více, eh, místo předseda Almunia, komisař Dalí a i já, eh, jsme přistoupili k této analýze a do konce roku chceme vydat sdělení o koherentním přístupu ke skupinovému očkodnění, které bude obsahovat eh, záměry komise v tomto směru toto sdělení eh, bude brát v úvahu příspěvky, které vzešly z veřejné debaty a i stanovisko Evropského parlamentu. A jakým směrem se budeme ubírat? Eh, máme otevřenou řadu cest. Za prvé je možné uzavřít eh, tedy celou tuto činnost s tímto sdělením, s tím, že uvedeme eh, to, že eh, ty eh, názory, které by vedly k celoevropské úpravě, nejsou dostatečně přesvědčivé. Za druhé bychom se mohli snažit řídit vývoj právní úpravy v, členský, v členských státech tím, že bychom vydali doporučení. A třetí možností by bylo právní, eh, právní zásah, buď to odvětvová iniciativa, a nebo horizontálnější nějaký nástroj. V této fázi, pane předsedo, by bylo předčasné a už naznačovat, eh, která z těchto alternativ eh, zvítězí, protože prozatím prozatím nezazněly žádné přesvědčivé závěry. Je ale jasné, že jakákoliv iniciativa v, ta, v tomto směru bude muset respektovat právní tradice členských států a jakékoliv kroky, které učiníme, musí zabránit e, zneužívání takového e, systému, jak k němu dochází, ku příkladu ve Spojených státech. Tomu se chceme rozhodně vyhnout. Proto také, pane předsedo, mý spolupracovníci s velikým zájmem také eh, také eh, budou zkoumat všechno to, co zazní během tohoto slyšení. Mm, děkuji, paní viceprezidentko, za tato úvodní slova, která, myslím, dostatečně popsala situaci a přístup komise. Jako zpravodaj parlamentu vítám takovýto přístup. V posledním období jsem byl zpravodajem ve výboru pro hospodářství ohledně Bílé knihy knihy v této záležitosti. Bohužel v souvislosti eh, s touto zprávou jsme udělali tu zkušenost, že komise tenkrát měla eh, takovou tendenci eh, eh, ignorovat vše, co předkládáme a jít cestou starých návrhů, tedy návrhů na odvětvová řešení. Jsem velmi rád, že v této nové komisi máme komisaře, kteří postupují odpovědně a kteří také berou v na úvahu eh, poznámky, které Evropský parlament předložil i dříve. V této souvislosti je to, myslím, eh, dobrá záležitost. Co se týče stanoviska k Bílé knize. To byla mm, poslední možnost eh, předložení takového dokumentu ve starém eh, parlamentu. Zatím nový parlament toto neučinil, takže eh, se připravuje nový, nová zpráva, která mít, má být schválena parlamentem. A jistě neprozradím žádné tajemství, když řeknu, že bych rád navázal na to, to, co jsme již projednali v posledním volebním mandátu. Mnohé body byly zmíněny. E, to znamená, že Nechceme přebírat americké praktiky, to je celá eh, nesporné, ale samozřejmě obtíže jsou vždy, vždy eh, v detailu. Eh, ty nástroje, o kterých jsme přemýšleli, mohou mít takové dopady, které jsme viděli v Americe. Eh, například eh, přístup eh, k informacím, otázka discoveries. To jsou velmi obtížné otázky a když jsme o tom hovořili s komisařem Almoniou, tak jsme také viděli, že toto ještě není zcela vyřešeno, že je nezbytné ještě přemýšlet o odpovědném přístupu. Další důležitý bod, o kterém jste se také zmínila, je otázka Eh, mimo soudních eh, semírčích postupů, eh, což má tu výhodu, že je to rychlejší a také levnější. Toto je velmi důležitý aspekt a Evropský parlament toto zdůrazňoval již ve své minulé zprávě. Dále slycháme také námitky subsidiarity ze strany národních parlamentů. Eh, a zde kladu otázku, zda eh, tento eh, kolektivní masový fenomén žalob je, se týká skutečně přeshraničních sporů. Domnívám se, že je tedy vhodné, že Evropský parlament k tomu provádí toto slyšení a také do konce roku. Vy na tom budete pracovat. Já se domnívám, že i v letech 2008-2009 byla základní otázkou otázka přístupu, za to bude odvětové nebo horizontální. Já zdůraznuji, že jsem pro horizontální přístup, protože bych se chtěl vyhnout roztříštění národních eh, právních postupů. A také eh, jsme viděli eh, zde v tomto parlamentu, že když jsme začali eh, tou cestou roztříštěný, tak bylo obtížné se dostat k celkovému výsledku. Tak se to projevilo také v otázce odborného vzdělávání. Já se však domnívám, že i tyto otázky budeme spolu ještě prodiskutovat. Já hlásí se paní Rabka, já bych však nechtěl připustit eh, tuto otázku až na závěr. Navrhl bych, abychom přeci jenom nejdříve vyslechli odborné referenty. Děkuji paní komisařko za to, že jste přišla a budeme pokračovat příspěvky eh, našich znalců. Takže bych chtěl přivítat mezi námi eh, odborníky, pana Gerarda McDermota, eh, paní Paula Meiro Lorenzo, eh, předsedkyni eh, příslušného orgánu v Portugalsku, který se zabývá prosazováním těchto práv. Dále vítám paní doktor Anke Sessler, která je vedoucím otázek řešení sporů v rámci Siemens. Dále vítám pana Karlist, eh, který bude hovořit eh, ještě vítám paní Leviciute. která bude hovořit eh, za asociaci ochrany spotřebitelů a budeme mít možnost položit další otázky. Nejdříve pan Dermot, prosím, máte slovo. Thank you very much. Um, I'm going to make... Mnohokrát děkuji. Já budu hovořit o anglické perspektivě a pohled na toto téma a o tom, co jsme doposud udělali v eh, Anglii a co se udělá v budoucnosti, především pokud jde o kolektivní eh, žaloby. A budu hovořit také o financování. Eh, nejdříve vám řeknu, jaký je můj pohled. Já zastupuji celou řadu lidí, kteří, kterým se stala velká újma, pracuji přeshraničně, takže si jsem vědom toho, jaká je ta přeshraniční perspektiva. Jsem si také vědom toho, jaký je zde problém s financováním. Já zde zastupuji názor advokátní rady, ale občas z toho vystoupím. Ehm, řeknu několik věc, které máme v Anglii. Některé věci. Máme eh, skupinové eh, žaloby. Eh, ty se zabývají tím, kdy je zde velká skupina lidí, kteří mají stejné problémy. Ten druhý případ, zástupné žaloby nebo reprezentativní žaloby, to jsou žaloby, které zahrnují menší počet žalujících. Eh, před, nedávným, před nedávnou dobou eh, se tato věc použila v případu eh, British Airways. Dále máme takzvané CPR, tedy pravidla pro civilní pro řešení občanskoprávních sporů. Budu hovořit také o financování. Eh, nejdříve bych eh, chtěl hovořit o našich zkušenostech eh, se skupinovými žalobami. Bylo jich asi 70. Ty postupy jsou velice náročné i drahé. Mohou být užitečné pro spotřebitele a další žalující, kteří by jinak neměli možnost získat jakoukoliv náhradu. Ale samozřejmě financování je zásadní otázka. Eh, takzvané group litigation orders, tedy eh, určitý způsob kolektivních eh, žalob, je něco, co má být řádným způsobem řízeno ze strany soudu. Je nutné, aby pravidelně tyto žaloby byly přeskoumávány a bylo zjišťováno, jak, k jakému zde dochází pokroku. V Anglii Ehm, je vždycky jmenován soud, který eh, má daný případ na starost. Rozhodnutí je eh, poté eh, závazné a pokud se rozhodne, řeší se jednotlivé případy a náhrada škody. Jde o to, aby všichni měli stejný přístup ke spravedlnosti a k justici. Často se jedná o případy, kdy eh, jednotlivci eh, žádají pouze o nízkou eh, náhradu, takže je pro ně výhodné, aby se spojili. Potom je to jejich postup efektivnější a zdá se, že jakékoliv doporučení komise nebo parlamentu by mělo mít na paměti, aby nově navržený přístup byl e, efektivní a přiměřený. A zároveň je nutné nalézt určitou rovnováhu mezi žalujícím a e, žalovaným. V Anglii a Walesu Máme specifický systém pro řešení ehm, nehod na silnicích. Když e, jste zraněni, můžete získat e, kompenzaci, ale e, sám to brát k soudu je velice nákladné. Může to stát 10 tisíc liber jít k soudu a jako náhradu získáte zpět pouze 3 tisíce liber. ale eh, já se domnívám, že je potřeba mít mechanismy pro to, aby eh, právníci měli možnost eh, financovat daný případ. Ne, aby se ho ne, aby se do případu zapojili jako strana, ale aby na něm měli silný zájem. Máme celou řadu eh, případů ehm, kolektivních žalob. Eh, máme zde jeden případ eh, dětské nemocnice, kdy došlo k tomu, že ehm, lékaři zde ehm, u zemřelých dětí využívali jejich orgány či tkáně. Dále zde máme jeden případ týkající se životního prostředí. Nicméně já se budu soustředit na případ Linkwise který už se souvisí se spotřebitelem. Byl to případ, kdy prodejci nábytku prodávali nábytek, který obsahoval um, pytlíčky, které um, měly bránit rozvoji um, hniloby nebo plísně. Nicméně uh, látky obsažené v těchto pytlíčcích uh, vedly uh, k k popáleninám kůže. Takže jednotliví spotřebitelé byli postiženi. E, to postižení nebylo nějak výrazné, e, nicméně mohlo dosáhnout, řekněme, až 10 tisíc liber. Nikdo e, by určitě jednotlivě nepostupoval proti tak, velkému, tak velké protistraně. Nicméně tím, že se lidé dali dohromady, bylo možné vzít tento případ k soudu. Takže eh, zásadní je to, že se eh, kolektivní eh, žaloby používají například v případě životního prostředí, osobní újmy nebo také v případě finančních a obchodních služeb. Já bych chtěl říci, proč je důležité mít kolektivní žaloby. Tyto žaloby umožňují jednotlivcům se skupit se a žalovat proti strany v případě, kdyby pro ně nebylo efektivní žalovat pouze sami. Zároveň to zajišťuje stejný přístup pro e, pojišťovny a žalované strany. E, to může přesa, mm, představovat eh, případně také eh, pozitivní řešení, protože vyřeší celou řadu věcí eh, najednou. Je zásadní, aby zde byl určitý rovnovážný mechanismus mezi producenty, prodejci a spotřebiteli na straně druhé. Takže nyní k, té, k tím pohovkám. Tyto pohovky vedly k poškození kůže. Eh, byly zde navržené hodnoty nebo 1250 eh, liber až 10 tisíc liber. Eh, samozřejmě v takovém případě je těžké postupovat individuálně. A problémy s kolektivními žalobami jsou, že nejsou dostatečně rozvinuté, že je spotřebitele dostatečně neznají, že eh, neexistuje příliš mnoho právníků, kteří by se jimi zabývali a je zde problém s financováním. Takže pokud jde o financování, mám zde takový osobní názor. Pokud jde o eh, advokátní radu, Advokátní rada reagovala na poslední zelenou knihu na konzultaci. Lidé, kteří nemají mnoho peněz, potřebují podporu. V Anglii a Walesu máme dobře rozvinutý systém podmíněných honorářů, máme také systém pojištění, pojišťovatelé Um, zajišťují náhradu eh, nákladů. Eh, toto je něco, co v poslední době bylo podrobeno průzkumu, přeskumu. Nyní máme na stole návrh eh, zákona v parlamentu, který se zabývá právě podmíněným honorářem, právní pomocí a tak dále. Měl by omezit Eh, ro, rozsah, do jakého si mohou advokáti navýšit svoji eh, svůj eh, honorář nad ten základní honorář. Často je tomu samozřejmě tak, že při přípravě případu musí advokáti investovat hodně času do přípravy argumentace. Nyní eh, to navýšení honoráře bude omezeno. Eh, pokud právníci vstupují do kolektivních žalob, eh, je zde pro ně určité riziko, Ehm, samozřejmě není tak velké riziko v případě eh, malého, eh, malého případu, eh, kdy došlo k nehodě a kde je jasné, jak to dopadne, ale v některých jiných je riziko pro právníky. A právníci často, já to znám z vlastní zkušenosti, musí investovat týdny práce na přípravu takže myslím si, že otázka financování je zásadní. Pokud jde o podmíněné honoráře a honoráře složené předem, zdá se, že podmíněné honoráře v současné době e, do určité míry fungují dobře. Ty honoráře složené předem, to je přístup z USA. E, je potřeba zde být do jisté míry opatrný. Přístup eh, advokátní rady je takový, že pokud zde existuje nějaké riziko, eh, měl by zde být eh, podmíněný honorář. A zároveň se domníváme, že princip, že ten, kdo prohraje, platí, je také dobrou pobídkou pro to, aby lidé nešli k soudu s případy, které jsou přehnané. Myslím si, že toto je zásadní otázka, když hovoříme o kolektivních žalobách. Mnohokrát děkuji za pozornost. Herzlichen Dank. Srdečně vám děkuji, pane McDermotte. Nyní k portugalským zkušenostem dávám slovo paní Maula Meire Lorenzo. Chtěla bych poděkovat za pozvání na toto slyšení eh, zde prohovořit eh, ve výboru pro právní otázky. Děkuji, pane předsedo. Aktivity v Portugalsku jsou eh, soustředěny v našem orgánu, který existuje od 16. století v našem právním systému. Nalézáme to také ve stanovení ústavním, a to v článku 52. Ústava Portugalské republiky uznává tento postup kolektivních žalob. Jaké však nalézáme také protiargumenty v portugalském právu a dále pohovořím také o otázkách, které si klademe. Kolektivní žaloba je základním právem všech občanů. Je možné se obrátit na organizace, které se zabývají ochranou eh, práv v oblasti eh, zdravotnictví, ale také například v oblasti ochrany památek. Je to určitý preventivní nástroj. Když tedy chceme odsoudit eh, určité praktiky a především máme na mysli praktiky v životním prostředí nebo v ochraně spotřebitelů, je možné využít eh, smírčí eh, doložku. Dále však také máme složku, která umožňuje Eh, potrestání takovýchto postupů. V našem zákoně hovoříme o pronásledování osob, nejenom tedy eh, autorů, eh, kteří se dopustili poškození kolektivních práv. Příslušný zákon se týká práv jako občanů, tak i združení je možné tak, aby tyto orgány, včetně územních orgánů, postupovaly eh, soudní eh, cestou. V případě neoprávněných eh, žalob nebo málo eh, zargumentovaných eh, žalob je možné také na úrovni soudu spochybnit oprávněnost žaloby a soudce má také možnost prohlásit opt-out. Dále může také vyjít z práva neúčasti určitých stran. Zde se jedná o ochranu také pro žalující stranu, která v tomto případě nemusí nést soudní náklady. Neznamená to však, že by neexistovala eh, povinnost eh, očkodnění. Zveřejnění rozsudku na náklady osob, eh, které prohrály. To je postup určité preventivních dopadu, eh, tak eh, je možné tedy eh, také se vyhnout určitým soudním postupům. V systému očkodnění však existují i určité mezery. Osoby, které způsobily škodu, tedy mohou být odsouzeny k eh, placení oškodnění pro oběti a dále je zde také možnost odškodnění pro ty osoby, které nejsou individuálně definovány a které představují kolektivní eh, zájem. I tyto osoby eh, mohou být eh, představeny jako žalující strana. Zde však vidíme určité obtíže našeho postupu. V otázce práv ochrany spotřebitelů máme mnoha združení, která se zabývají ochranou spotřebitelů, ale legislativní postupy umožňují postupovat eh, především podle jiných zákonných eh, předpisů eh, spíše než podle kolektivních žalob. Jde především o ochranu ekonomických zájmů, přičemž kolektivní žaloba není příliš často využívána. Dalším nástrojem, který je k dispozici v této oblasti, je zákon na ochranu smluvních postupů. Existuje celá řada doložek, které nesmí být obsaženy ve smlouvách a které tedy brání tomu, aby tyto doložky byly v určitých zákon, v určitých smlouvách obsaženy. Organizace na ochranu spotřebitelů využívají tuto možnost. Dále máme také základní zákon na ochranu životního prostředí. Tento zákon také umožňuje určitý postup, přičemž je zde zajímavý aspekt, a sice občanskoprávní odpovědnost za eh, poškození životního prostředí postupuje podle jiných eh, postupů. Eh, částky očkodnění v oblasti životního prostředí vycházejí ze zákona z roku 1996 a zde se eh, rovněž postupuje eh, systémem kolektivní žaloby. To znamená, že odpovědnost v občanskoprávní oblasti je takto měněná. je možné do eh, zákonů rovněž eh, začlenit eh, otázku eh, nemovitostí a záruk ve formě nemovitostí. Toto je důležité především, když není možné identifikovat investory, kteří jsou skupinoví. Kolektivní žaloba má tedy především preventivní účinek a e, umožňuje alternativní řešení sporu mimo soudy, tak je možné očkodnit škody, ke kterým došlo. Je zde však rovněž zásada stejného posuzování stejných škod. A zároveň je zde otázka přebírání soudních nákladů. Navýšení počtu soudních pří a další postupy ukazují, že tento nástroj je poněkud nebezpečný eh, a ohrožuje určitou rovnováhu eh, mezi jednotlivými postupy. Příliš se zdůrazňuje ekonomická otázka a otázka eh, částky očkodnění odškodnění, které se pak eh, také rozdělí na několik eh, způsobitelů dané eh, škody, kteří se však mohou dostat také do existenčních problémů. Závěrem bych chtěla říci, že kolektivní žaloby v Portugalsku nebyly úspěšným nástrojem. Nebyly však také provedeny analýzy eh, tohoto eh, neúspěchu. Tedy analýza dopadů byla provedena pouze eh, odvětvově a nikoliv horizontálně. Domníváme se, že se postupovalo příliš jednostranně a velmi často se nešlo cestou kolektivní eh, žaloby. Eh, zároveň však eh, víme, že využití tohoto zákona pro ochranu spotřebitelů nebylo příliš časté. Na druhé straně však víme o určitém rozdílu mezi jednotlivými postupy ve smyslu očkodnění individuálního a veřejného či skupinového je další potíží. Výpočet očkodnění je komplikované a vychází z míry eh, škod. Především v těch eh, případech, kdy eh, poškození nejsou zcela identifikováni. Částky Zpravidla musí být, částky odškodnění musí být eh, zaplaceny v určité lhůtě. Je zde však eh, nedostatek kritérií eh, pro rozdělení těchto částek odškodnění na poškozené a také to neumožňuje, aby tento zákon byl eh, správně realizován. Viděli jsme v minulosti eh, určité eh, případy se Telekomem a zde byly problémy s rozdělením nákladů. Asi milion spotřebitelů bylo zastupováno s Družením na ochranu spotřebitelů a soud Eh, se snažil jít eh, cestou správného řízení, eh, tak aby bylo možné využít také zákon na kolektivní žalobu. Bylo však zjištěno, že v, byly vybírány nesprávné poplatky a nejvyšší soud pak rozhodl využít tohoto postupu. Telekom Portugalsko pak navrhl eh, umožnit eh, volání zdarma v neděli za určité podmínky. Vznikl však eh, problém účinnosti takovéto dohody a to pro spotřebitele, kteří chtěli spíše dostat eh, z pátky zaplacené eh, poplatky. Došlo tedy k náhradnímu postupu v rámci zákona na ochranu spotřebitelů a také na ochranu životního prostředí. Bylo totiž zjištěno, že je možné využít jiných mechanismů, které eh, vedou k eh, jednotnému postupu Doufám, že jsem vám dokázala dát určité informace o výhodách i nevýhodách portugalského eh, systému, tak eh, abyste eh, také mohli vycházet z těchto informací při vašem rozhodování. Děkuji. Nyní dávám slovo paní Sessler ze Siemens. Gentlemen. Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji členům tohoto výboru, že mě pozvali, abych prezentovala názory naší firmy za skupinové žaloby v Evropě. Siemens souhlasí s komisí, že je potřeba zajistit účinné odškodnění i pro e, spotřebitele. Evropský skupinový nástroj by ale mohl zasáhnout do současných dynamických procesů v jednotlivých členských státech. Různé členské státy zavedly nástroje na skupinové odškodnění v souladu se svou právní tradicí v posledních letech. Implementace nových mechanismů zabere čas a nutit členským státům nové nástroje bez toho, aby se, eh, za, eh, aby se eh, spolehlivě proskoumala účinnost stávajících instrumentů, by bylo kontraproduktivní. Proto bychom nabádali, eh, nabádali k obezřetnosti. Eh, účinné eh, očkodnění nevyžaduje neomezený přístup k soudům. Měli bychom především zabránit takzvanému toxickému koktejlu, který by rozhodně nenapomohl ničemu. Já se ve své prezentaci zaměřím na pět otázek. Za prvé, jestli vůbec existuje nějaká potřeba celoevropského nástroje pro skupinové očkodnění. Za druhé, jestli by spotřebitelé nebo společnost měli prospěch ze skupinových žalob. Ehm, za třetí, co se můžeme poučit ze zkušenosti v USA. Za čtvrté, čemu se za každých pří, eh, za okolností vyhnout. A za páté, jakým způsobem ehm, efektivně zajistit ehm, očkodnění pro spotřebitele. Za prvé, potřebujeme celoevropské skupinové očkodnění. Já chci nejprve předeslat, že Siemens na poli soutěžního práva není jenom ehm, eventuálním, eh, eventuální žalující stranou, ale také obětí a nebo že stranou žalující. Proto rozumíme této otázce ze všech stran. Eh, eh, v oblasti soutěžního práva rozhodně nechybí prosazování ehm, úřady eh, uvalily obrovské eh, pokuty eh, a proto na poli, na poli odstrašení si vedou velice dobře. Ku příkladu v roce 2008 komise uvalila pokutu 896 milionů společnosti St. Goben za účast v kartelu Autoscal a Eh, také eh, obrovskou eh, pokutu 11 aeroliniím za účast v kartelu Air Cargo. V Německu ku příkladu je možné, možné zabavit, zabavit zisky, které plynou z porušení soutěžního práva. Také jsem si nepovšimla nějakých nedostatků, co se týče odškodnění, a to ani přeshraničního soukromí žalující eh, mohou využívat eh, různých follow-on žalob eh, poté, co komise potvrdí, že došlo k porušení soutěžního práva. Máme dobrý příklad z naší vlastní praxe, ten se týká toho kartelu Air Cargo. Dovolte několik slov k, něč, k němu. Soukromá organizace pod názvem Claims Funding International, CFI, Eh, nedávno eh, vzala nároky poškozených stran z 11 členských států za více než 500 milionů euro a eh, podala žalobu proti Air France KLM a Martin Air v Nizozemsku pomocí Special Purpose Vehicle SPV. Tato cesta je otevřena nejenom velkým, ale i malým a středně velkým společnostem a spotřebitelům. Asi vás tedy nepřekvapí, že stanovisko Siemense je v souladu eh, se stanoviskem malých a středních podniků, jak eh, vyplývá eh, z pozičních stanovisek BDI a Business Europe. Obě dvě organizace zastupují zájmy společností všech velikostí bude spotřebitelům nebo společnosti ku prospěchu hromadná žaloba. Spotřebitelé nejsou a neměli by se stát nějakými soukromými prokurátory spotřebitelská, eh, spotřebitelské očkodnění eh, se nesmí řídit cíly prosazování a vynucování práva. Evropské fórum pro justici eh, ve svém stanovisku uvádí, že orgány musí pracovat ve prospěch spotřebitele, ne naopak. A návrh nebo tvrzení, že soukromé vynucování práva by mohlo ulehčit veřejným orgánům, E, neobstojí, protože naopak soukromí žalobci se obrátí se svými žalobami na soud a jak všichni víme, soudy nejsou schopny se s tímto břemenem efektivně vyrovnat. A další otázka. Kdo dostane ty peníze? Skupinové očkodnění e, nesplní cíl komise eh, spravedlivěji očkodnit spotřebitele. Ku příkladu jenom 36 očkodnění v USA vlastně jde eh, poškozeným. Více peněz eh, dostanou advokáti a instituce, které mají na starosti zprodukování plateb a dalších výdajů. Proto je velice důležité, abychom poskytli odpovídající, odpovídající motivaci a advokáti by měli svým klientům pomáhat eh, v řešení oprávněných sporů a ne eh, vést své klienty k tomu, eh, aby jim pomohli získat tučné zisky. Skupinové žaloby nejsou účinné. Naopak já vím z osobní zkušenosti více než 20 leté praxe, že čím více stran ve soudním sporu, tím delší řízení je. Většinou trvá celé eh, roky, než žalující strana se dostane ke svým penězům a pro drobné nároky toto není vhodné. Jak se tedy poučit ze zkušenosti v USA? Několik čísel. Ze studie o, eh, o eh, skupinových žalobách týkající se cených papírů vyplývá, že asi 35 emitentů muselo ve finále eh, požádat o ochranu před úpadkem. Eh, skupinové žaloby mohou přivést eh, společnosti až na pokraj úpadku. To zvláště platí pro malé a středně velké podniky. A dochází i k vydírání. 70 až 90 společností v USA dají přednost mimosoudnímu vyrovnání, ale to často je následkem vydírání Eh, protože eh, eh, protože, protože jinak by nepřežili. Nejvyšší soud v USA totiž nedohlédl, že Eh, skupinové žaloby, které sám podpořil, povedou, eh, povedou k jejich narůstání a eh, společnosti, které se dostanou pod tlak médií, často předtím, než je dokázána nebo prokázána jakákoliv jejich vina, utrpí obrovské finanční škody společnosti nebo hospodářské subjekty nesmí být nuceny k mimosoudnímu vyrovnání jenom kvůli tomu, že neví, nakolik je ve finále přijde soudní řízení. Eh, občanskoprávní, eh, systémy občanského práva v EU jsou velice rozdílné a vzhledem k tomu eh, ani celoevropský nástroj nebude mít stejné členské státy. Bylo by příliš optimistické si představovat, že by tedy takto zavedený nástroj měl stejný účinek ve všech členských státech. Eh, žádná ze zemí, která má eh, dlouhé zkušenosti s opt-outem, eh, se nedokázala efektivně vyrovnat se zneužíváním. Dalším problémem jsou obrovské náklady na soudní řízení, které už vám nikdo nevrátí. Siemens s tím má zkušenosti z první roky, byl obětí Eh, byl eh, obětí ehm, žaloby, skupinové žaloby podané údajnými akcionáři eh, v důsledku oznámení prudkého poklesu zisku. Žalobu jsme vyhráli ještě v předběžném řízení, ale stejně jsme vynaložili 2 miliony amerických dolarů za přípravu, za právní přípravu, které nám nikdo nevrátí a to nepočítám obrovský, obrovské náklady interní, které jsme tímto utrpěli. Kdybych bývalo k soudnímu řízení došlo, eh, klidně bychom bývali přišli o eh, tedy řádově více. Skupinové žaloby mimo to také vedou k obrovským nákladům na pojištění a eh, pojistky na právní náklady představují až 20 ceny produktů. Kdo potom tyto zvýšené náklady zaplatí, zaplatí je spotřebitele. Čemu se tedy za, každých, za každé situace vyhnout? musíme se poučit eh, z americké eh, zkušenosti. Nesmíme připustit modely opt-out, je potřeba strany jmenovat, specificky identifikovat. Nesmíme se vzdát pravidla, že poražený platí a nesmíme připustit, eh, připustit odškodnění s represivní, s represivní složkou jak tedy e, účinně zajistit odškodnění spotřebitelů? E, umožnění e, skupinových žalob na drobné nároky u státních soudů by ohrozilo celoevropské úsilí ulehčit soudům. Samozřejmě netvrdí, že by spotřebitel měl utrpět škodu a trpět. Eh, ale toto by bylo krokem chybným směrem pro všechny spotřebitele, strany žalované a v neposlední řadě i, soused, i, i soudy. Siemens je spíše pro eh, úspěšné a úspěšnou aplikaci alternativního řešení sporů, zvláště v případě drobných škod. Děkuji vám za pozornost. Vielen herzlichen Dank und dann last... Děkuji vám srdečně a ještě zde uh, máme uh, pana Malcolma Carlist. Máte slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, za pozvání. Na úvod bych chtěl říci tři věci. Za prvé, naše organizace European Justice Forum nám jde o eh, rychlou náhradu pro lidi, kteří skutečně utrpěli škody. Takže se snažíme nalézt co nejlepší způsoby, jak dosáhnout náhrady škody. Dále, neexistuje žádný jednotný evropský nástroj, který by mohl dosáhnout tohoto cíle. My se domníváme, že bychom měli mít nový přístup který bude vycházet z toho, co se v Evropě odehrává. Tento nástroj může potom přizpůsobit každý členský stát svým potřebám a svému justičnímu systému. A za třetí, takovýto přístup by podle, mé, podle našeho názoru měl vycházet z alternativního řešení sporů a zároveň by zde měla být podpora pro ochranu spotřebitelů ze strany úřadů. Je třeba zajistit e, spravedlnost a konečnost e, postupu alternativního řešení sporu. Myslím si, že je důležité říci, že kolektivní náhrada škody není to stejné jako kolektivní žaloba. Diskuse o náhradě škody byla někdy narušena tím, že se předpokládalo, že pouze kolektivní žaloby mohou vést k náhradě škody pro spotřebitele či malé podniky. Náhrada škody znamená kompenzaci Ehm, kolektivní náhrada škody znamená zkrátka kolektivní náhradu škody pro skupinu jednotlivců. Aby člověk mohl dosáhnout náhrady škody, nemělo by být nutné pro spotřebitele a malé podniky, aby ehm, museli jít k soudu, protože to představuje riziko a vysoké ehm, náklady. To soudní rozhodnutí by mělo být až poslední možností řešení. Chtěl bych říct si jednu věc. Neexistuje žádná jednotná forma alternativního řešení sporu. Alternativní řešení spolu zahrnuje celou řadu dobrovolných mechanismů, které umožňují řešit spory v souladu s cíly obou stran. Je to také možnost vyhnout se soudnímu sporu. Eh, techniky eh, alternativního řešení sporů jsou podobné. Eh, jedná se o vyjednávání, o různé formy mediace a konciliace a tak dále. Ale struktura alternativního řešení sporů je různá v různých zemí. Neexistuje tedy žádné řešení, které by bylo vhodné pro všechny a které by se mohlo používat v celé Evropě. Já se domnívám, že je potřeba, aby eh, výsledky a principy bylo něco, na čem se všichni shodnou a každá země by potom měla možnost implementovat eh, tyto cíle eh, způsobem, jaký jí nejlépe vyhovuje. Také bych chtěl říci, že mediace není typická pro alternativní řešení spolu, sporu. Někdy se lidé domnívají, že alternativní řešení sporu znamená mediaci. Ale mediace se často eh, provádí v kontextu žaloby u soudu a eh, často zahrnuje také vysoké náklady na mediátory. Nicméně mediace představuje pouze malou část alternativních řešení sporů. Typické mechanismy alternativního řešení sporů jsou mnohem jednodušší a mnohem méně nákladné pro spotřebitele. Takže jak alternativní řešení sporů funguje v praxi? Eh, jedná se o postupy péče o zákazníky, eh, které umožňují řešit eh, stížnosti bez toho, aby se spotřebitel obrátil na soud. Tímto způsobem je řešena velká část sporů. Také rady pro řešení sporů existují v celé řadě zemí, včetně severských zemí, Nizozemská, Velké Británie a další. Často tyto rady se soustředí na jednotlivá odvětví průmyslu Podporují je nejenom organizace výrobců, producentů, ale také spotřebitelů. Nejvíce rozvinutý systém alternativního řešení sporů e, je v Nizozemsku. Je zde 49 jednotlivých odvětvových eh, rád pro řešení sporů. A pokud eh, společnosti chtějí chránit eh, svoji reputaci, potom se přihlásí k některé z těchto rad. Zároveň je zde centrální výbor pro řešení sporů, který zajišťuje vysokou úroveň řešení sporů. Tato struktura poskytuje nizozemským spotřebitelům vysokou úroveň ochrany více než 11 tisíc případů ročně je řešeno tímto způsobem. Zajišťuje to také transparentnost, protože pokud protože spotřebitel ví, kam se může obrátit, ehm, může kontaktovat ehm, výbor pro řešení sporů a ten mu řekne, kam, na koho přesně se obrátit. A postupuje se podle eh, postupu stanoveného eh, danou radou pro řešení sporů. Zároveň ehm, je běžné, že státy mají ombudsmany eh, či regulátory, kteří se soustředí na jednotlivá odvětví. Eh, v severských zemích eh, mají tyto instituce velice dobrou reputaci, ehm, jsou transparentní a snaží se pomoci oběma stranám, aby vyřešili spor. Co je také zajímavé, je, že jsou um, schopni vybrat uh, celou řadu stížností, které, si, um, které by neměly jít um, k soudu, protože nejsou opodstatněné. A podobné zkušenosti existují v Londýně, tam finanční ombudsman uh, Eh, řeší 160 tisíc stížností ročně a asi 40 těchto stížností eh, ombudsman zamítne, protože nemá, nejsou opodstatněné. Všechny další se potom řeší. Zároveň systémy založené vládou mohou řešit celou řadu problémů. Všechny členské státy mají eh, kompenzační systémy řízené nebo financované vládou. Švédský systém se například eh, zabývá také vedlejšími účinky léků. Ve Velké Británii existuje eh, kompenzační systém pro eh, horníky v případě, že mají plicní problémy. Tyto systémy ušetří spoustu peněz i času soudu Příklady ilustrují, že mechanismy alternativního řešení sporů mohou pomoci nejenom jednotlivcům, ale také v případě kolektivních náhrad škod. Jsou rychlé, flexibilní ehm, a umožňují dosáhnout výsledků. Často se podobné stížnosti, podobné případy řeší stejným způsobem a se skupují se alternativní řešení sporů umožňuje řešit celou řadu problémů neformálním způsobem. Možná tyto systémy nejsou tak vyčerpávající jako řešení sporů u soudu, ale zároveň zde není tak vysoké riziko a tak vysoké náklady. Příklady také ukazují, že Alternativní řešení sporů je něco, co podporují um, úřady zabývající se ochranou spotřebitelů. Uh, regulátoři nesmí nařizovat uh, kompenzace, ale měli by se snažit podněcovat uh, podniky ke kompenzaci. Pokud podnik dobrovolně poskytne kompenzaci, mělo by to být zohledněno v případné výši trestu. Tímto se um, odstraňuje nutnost toho, aby spotřebitelé um, předkládali uh, žaloby Jaká je role soudu? Samozřejmě budou případy, kdy eh, obě strany nebudou schopné dohodnout se na kompromisu a bude třeba řešit eh, případ před soudem. Je třeba, aby zde tato možnost existovala, ale rozvojem alternativních řešení sporů bychom měli být schopni minimalizovat potřebu řešení problému u soudu. Pokud eh, o to strany zažádají, soudy by měly podporovat alternativní řešení sporů, pokud je řádně provedeno. Pokud jsou eh, zapojeny úřady, soudy by měly zajistit, aby úřady nepřesahovaly své pravomoce. Strany by rovněž měly mít možnost požádat soud, aby potvrdil dohodu, které bylo dosaženo alternativním řešení sporů, aby tato dohoda byla konečná a aby se stejný případ nemohl e, otevřít znovu. E, v Nizozemsku tento systém znají. Někdy se říká, že alternativní řešení sporů je vynikající, ale že nemůže fungovat bez hrozby soudního soudní žaloby. Otázka je, jestli tomu tak skutečně je. A pokud legitimní stížnosti se řádně neřeší, vlády by se měly snažit nejdříve prosazovat právo na ochranu spotřebitele spíše, než aby spotřebitelé museli předkládat žaloby. je třeba alternativní řešení sporů řešit na národní úrovni, stejně tak jako eh, postupy u soudu, nikoli na evropské úrovni. 14 členských států už má kolektivní eh, žaloby. Eh, jejich pravidla jsou ale odlišná, protože vycházejí z různých národních právních tradic není možné harmonizovat těchto 14 existujících eh, právních systémů, aniž by byly občanskoprávní eh, vnitrostátní právní systémy narušeny. To znamená, že e, zavedení evropského práva v této oblasti by nebylo dobrou myšlenkou. Nikdo e, v Bruselu ani nikde jinde nechce e, americký přístup ke kolektivním žalobám. Ale pokud bychom vytvořili jednotný právní trh, v Evropě, který bude zahrnovat 400 milionů um, občanů a eh, milionů společností, jak můžeme zajistit, aby tento systém nebyl zneužíván. Evropa má různé právní tradice. Eh, k nezneužívání už dochází na vnitrostátní úrovni, například ve Velké Británii kolektivní žaloby v 80. a 90. letech eh, byly zamítnuty, soudy byly schopny Eh, zamítnout žaloby, protože nebyly opodstatněné. Ale soudy to udělali až poté, co obě strany eh, to stálo eh, desítky tisíc liber na nákladech které nikdy nedostanou zpět. Takže tím v podstatě byl zničen systém kolektivních žalob ve Velké Británii nebo neopodstatněných kolektivních žalob. Já navrhuji, abychom měli nový evropský model eh, individuální a kolektivní náhrady škod, který bude vycházet z alternativního řešení sporů. Budou ho doplňovat úřady a budou nad tímto systémem dozírat eh, soudy. Na evropské úrovni by se měly stanovit základní principy a jednotlivé členské státy by pak implementovaly eh, tyto principy způsobem, který je nejvhodnější pro eh, jejich země. Děkuji. Herzlichen Dank Děkuji vám. A ještě paní Matioleviče a doufám, že vaše deklarace bude krátká. Prosím, máte slovo. není mikrofon. Thank you very much, Chair, and thank you for this opportunity. Děkuji, pane předsedo, děkuji za tuto příležitost vyjádřit naše názory na skupinové očkodnění. Vzhledem k tomu, že času je málo, nebudu eh, opakovat naše obecné stanovisko, co se týče potřeby skupinového očkodnění pro spotřebitele, to je známo. Promluvím jenom k otázkám, které zde dnes zazněly. Nejprve situace v USA. Samozřejmě si myslíme, že o tom se mluvilo hodně. Je třeba říci, že ani ta situace, ani tradice, ani ta čísla, to všechno tady zaznělo, co se týče nákladů pro společnosti, ani pro nákladů na pojištění. Právní to nelze Eh, porovnat se situací v Evropě. Právní tradice v USA je zcela odlišná a proto i náklady na soudní řízení se také hodně liší od toho, co by eh, soudní řízení stálo strany v Evropě. Proto tedy tato čísla nejsou srovnatelná. Ku příkladu ze zkušenosti ze Španělska, kde eh, skupinové očkodnění existuje a kde řada takových žalob proběhla, víme, že žádné nadměrné náklady společnosti neutrpěly. Eh, víme, že v Kanadě, kde zavedli skupinové odškodnění, poté, co vlastně aplikovali eh, ten americký systém 20 let, ale potom do něj zavedli pojistky, ani tam se nezneužívá tento nově upravený systém. Takže si myslíme, že existují pojistky, které by umožnily zavedení eh, tedy eh, skupinové očkodnění v Evropě bez nebezpečí zneužití. Co se týče alternativního řešení sporů, souhlasíme s tím, že soudní řízení by mělo být až Eh, posledním krokem, ale ADR bude fungovat účinně pouze, když bude k dispozici efektivní soudní řízení ten, těchto sporů, jak také ukazují zkušenosti z řady evropských zemích. To se uznává i ve Skandinávii, kde alternativní řešení sporů je na vysoké úrovni a i když ve všech těchto zemích je také zavedeno soudní řešení eh, skupinového odškodnění, a e, uvádějí, že to také podporuje vlastně strany e, k tomu, aby dali přednost e, tedy přátelskému řešení sporů Víme o nedávném případu, kde Evropská komise uvalila vysokou pokutu třem velkým hospodářským eh, subjektům, které eh, vyrábějí, eh, které vyrábějí prací prášky za kartelové postupy. Ovšem Eh, docházelo k poškozování eh, spotřebitelů, protože eh, to byl kartel, co se týče velikosti balení a cen pracích prášků. Komise uvádí, že takový postup je škodlivý pro spotřebitele. Naše organizace se obrátila na ty zmíněné hospodářské subjekty, které samozřejmě si váží svého renomavé, protože to jsou společnosti v Evropě velice známé. Hovořili jsme s nimi, jak tedy mimosoudně odškodnit spotřebitele. Tyto společnosti to odmítly, řekli, že spotřebitele žádnou škodu neutrpěli a odmítli do toho jednání e, vstoupit. Z toho vyplývá, že pakliže neexistuje účinný systém soudního řešení takovýchto sporů, potom má alternativní řešení sporů omezenou účinnost. A konečně k celoevropskému, k celoevropské iniciativě. My se domníváme, že možnost skupinového očkodnění by měla existovat pro řadu různých situací a že existují společné zásady, na nějž by bylo potřeba toto postavit, ale horizontální nástroj podle nás by trval dlouho, než by se zavedl takže si klademe otázku, jestli nějaké obecné koherentní zásady pro skupinové očkodnění by mohl třeba být uveden v nějakém sdělení komise, které by mohlo být připraveno již do konce letošního roku a potom ještě odvětvové iniciativy, tedy k soukromým skupinovým očkodněním a Eh, by mohly být eh, vypracovány a potom by se daly rozpracovat ještě v nějakém dalším balíčku a znovu také zveřejnit ve sdělení komise. To je ode mě všechno. Děkuji. Dank. Děkuji vám srdečně. Přihlásili se ještě kolegové z pléna, paní Rapti. Thank you very much, Mr. President. And... Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Děkuji také, že jste zorganizoval toto slyšení. Bude to pro nás velice užitečné. Chtěla bych se zeptat paní Redingové na její osobní názor, pokud jde o celou tuto věc, ale samozřejmě již odešla. A chtěla bych od vás ale slyšet, Eh, detailnější názory, pokud jde o legislativní návrh. A to je všechno z mé strany, protože musím jít eh, do výboru IMCO. Musím tam představit své stanovisko týkající se kolektivních eh, náhrad škod. Toto slyšení je pro mě velice užitečné. Měla jsem příležitost vyslechnout si prezentaci jednoho odborníka. Bylo to velice užitečné a e, je zajímavé také vyslechnout si názory spotřebitelů. Děkuji, pane předsedu. Mnohokrát děkujeme, kolega Berlinger. Anch'io ringrazio il Presidente, la Commissione per aver fatto questo. Chci poděkovat panu předsedovi a i komisi za uspořádání tohoto slyšení a dovolte, abych přednesl svůj názor. Já jsem poněkud napokojen. Protože si uvědomuji to a jsem přesvědčen, že když stojíme před řešením takto, citlivé otázky, že musíme postupovat velice obezřetně, abychom se nedopustili nějakých chyb. Musíme se eh, vyhnout eh, ideologickým postupům eh, nebo nadměrně demokratickým aspektům. Náš výbor pracuje se specifickými tématy, ne s abstraktními hypotézami, ale pak je tady ještě jeden problém tím, že chceme pracovat dokonale a vzít v úvahu všech možných rizik, může dojít k tomu, že ve finále neuděláme vůbec nic. A z toho právě pramení moje obava. Jsou tady protichudné zájmy, eh, které směřují k tomu, aby se nečinily žádné kroky a to ale zastupuje eh, a, a, a eh, tyto, tyto zájmy eh, používají argumenty, které jsou vysoce odborné, ale situaci poněkud zamlžují. Evropa si nemůže dovolit dostat se do situace, kdy by uh, systém skupinových žalob na očkodnění vůbec nebyl postaven na nějaké racionální úrovni. Samozřejmě se nechceme dostat do situace, v níž jsou Spojené státy eh, se svými hromadnými žalobami, to by byla katastrofa, ale to se nemusí stát. My přece potřebujeme pouze nastavení vhodných pravidel a prostředků, které by mohly využít tradičních soudních kontrolních mechanismů, abychom tomuto zabránili. V USA jsou hromadné žaloby spíše biznisem, ne obhajobou. Původně to byl prostředek obhajoby, ale posléze se to stalo biznisem. A evropské a, a hospodářské subjekty se obávají eh, hromadných žalob a proto učiní všechno, aby se jim vyhnuli. Eh, to je eh, velice nebezpečné a my musíme udělat vše, abychom se nedostali do eh, takovéto situace. To všichni víme. Problém je, jak se vyhnout tomu, abychom se vydali právě tímto směrem. Musíme eh, rozlišovat mezi oblastí soukromoprávní a veřejnoprávní. Veřejná iniciativa, která zajistí vhodnou aplikaci práva v oblasti třeba hospodářské soutěže je jistě pozitivní a taková veřejná iniciativa vyústí v uvalení sankcí, ale to nemá nic společného se soukromými žalobami na očkodnění, které musí vyústit ve výplatu eh, náhrady škody. To je něco úplně jiného. Takže se musíme věnovat jak té veřejné sféře, ale musíme nastavit i pravidla pro sféru soukromou. Jak vyplácet odškodné obětem. A to je právě oblast, kde je vhodné využít eh, normy občanského práva, které budou dobře rozpracované. Existuje řada států v Evropě, které mají zaveden systém eh, skupinových očkodnění eh, a funguje dobře. Jiné státy nic takového nemají. Jak tedy překonat eh, tyto rozdíly mezi členskými státy? A nejde jenom o tento případ, i o jiné případy. Vzniká nám tady dvourychlostní Evropa. Část Evropy postupuje kupředu, druhá část se spožďuje. A právě tento nesoulad stěžuje použití nějakého jednotného přístupu, protože na jedné straně chceme zavést nějakou, nějaký jednotný systém, ale když se tento systém nezavede rovnoměrně, povede to k nespravedlnostem a křivdám. Myslím, že naše iniciativa eh, vlastně potvrzuje správnost přístupu zavést celoevropský eh, celoevropskou soustavu. Nám nejde o nějaké zglajšaltování, my si uvědomujeme existenci různých systémů. Jeden systém existuje ve Švédsku, jiný ve Spojeném království. A i Němci mají svůj zákon o skupinovém odškodnění pro kapitálové trhy a proto je nezbytné tedy eh, zkusit eh, vytvořit nějaké společné zásady pro možnost zavést skupinové eh, odškodnění. Byl bych tedy pro takové obecné řešení, které si které bude brát v úvahu rozdílnosti v jednotlivých členských státech a zároveň zavedení odvětvových pravidel, eh, tak, abychom také vzali v úvahu eh, existenci odlišných situací v různých eh, oborech. A závěrem chci říci, že naprosto souhlasím s tím, co zde bylo řečeno o alternativním řešení sporu. To by měl být hlavní způsob řešení mimo jiné eh, by přispěl k tomu, abychom snížili nápad soudů. Soudy musí řešit řadu křivt, a je potřeba jim k tomu poskytnout prostor. Ale zároveň je potřeba zajistit přístup ke spravedlnosti, které soudy, kterou soudy zprostředkovávají, a to máme v právní úpravě zakotveno. Proto se musíme pohybovat právě tímto směrem, učinit konkrétní kroky a zamezit chybám, aby se celá věc eh, nekomplikovala. Děkuji. Thank you, Chairman. Anna Wallis. Děkuji, pane předsedo, mnohokrát děkuji za toto slyšení. Domnívám se, že bylo velmi užitečné. Souhlasím s tím, co řekl pan Berlinger a myslím, že bychom měli jasně říci, že jsme v Evropě a máme různé právní tradice. Ano, jsou to právní tradice. A máme určité hodnoty, ze kterých tyto právní tradice vycházejí. A ty se liší od USA. Zároveň, myslím, musíme jasně poukázat na to, že zde nehovoříme o veřejném prosazování. Hovoříme zde o soukromém právu na kompenzaci a náhradu škody v odpovídajících okolnostech. A z tohoto důvodu je to pro mě a myslím, že by to mělo být pro nás všechny. Měla by to být otázka přístupu ke spravedlnosti. Trochu mě překvapilo to, co řekla řečnice z Portugalska. Zde máme velice starý systém náhrady škod a ať už má Portugalsko jakékoliv problémy, možná mě někdo opraví, ale já nevnímám Portugalsko které, jako zemi, která by trpěla eh, masovým bankrotem a, a eh, masovými kolektivními eh, žalobami kvůli svému systému kolektivních eh, náhrad škod. Zdá se, že zde jsou nějaké problémy, ale určitě to nevede k jevu, tak jak ho známe v USA. Zdá se mi, že v Evropě jsme schopni toho, abychom měli systém, abychom vypracovali systém, který bude naším domácím systémem a který bude odpovídat našim potřebám. Zároveň bych chtěla vzpomenout důvodů, proč někteří z nás jsou zapojeni do této dlouhodobé diskuse. Podle mého názoru to zdůraznil případ Equitable Life. Tento parlament měl šetření týkající se selhání Equitable Life, což vedlo k obětem v celé řady evropských států. Ukázalo se, že systémy alternativních řešení sporů nepomohly obětem, protože oběti byly posílány od jednoho ombudsmana, od jednoho regulátora k dalšímu. I britský eh, ombudsman eh, učinil doporučení, která někdo nedodržel. A něco takového není přijatelné. A jediní lidé, eh, kteří dostali náhradu škody, byli ti, kteří měli dost peněz a šli k soudu a získali tak náhradu škody od této společnosti. Podle mého názoru toto není přijatelný způsob, přijatelný přístup k systému spravedlnosti v Evropě. ať už e, v modelu budeme spoléhat jakkoliv na alternativní řešení sporů, je nutné zajistit také přístup k soudům. A musíme v Evropě mít systém, který poskytne přístup k soudům tak abychom zde měli možnost přeshraniční náhrady škody. Děkuji, Dajano. Dále paní Lichtenberger. Já herzlichen Srdečně děkuji. Velmi zajímavé bylo naslouchat eh, expertům. Myslím si, že jeden problém, který máme v souvislosti s kolektivní žalebou, je problém toho, že pro členské státy je to zatím neobvyklé. Je to relativně nová záležitost v oblasti spravedlnosti. Rakousko například eh, s otázkou kolektivních žalob byla eh, konfrontována na základě restitucí. Eh, zde americký advokát přivedl tuto záležitost až do Rakouska a vedlo to k velkým sporům, které byly také zabarveny určitými antisemitskými náladami. To však eh, nebylo rozhodující. Rozhodující je, že to je nový prvek. Já se však nekladu otázku, zda to v Evropě potřebujeme, nýbrž jak bychom to mohli eh, zavést. Nyní mi jde tedy o následující věc. Slyšeli jsme o tom, jaké jsou zde veliké obavy, že by došlo k amerikanizaci právního systému a to skutečně nechceme. To je zcela jasné, protože ani tam se v posledních letech a desetiletích projevily negativní tendence i pro ochranu spotřebitelů. Pro určité otázky však potřebujeme nové možnosti přístupu k právu. V principu to však není zcela nové. Jsou to precedentní žaloby, modelové žaloby. Takové záležitosti v Evropě eh, již existují v některých národních tradicích, takže to není to, co by bylo zcela nové. Problémem však je, že v celé této debatě máme před eh, očima eh, ony záležitosti v USA, kterým se chceme vyhnout. Jak bychom to mohli udělat? Já se domnívám, že zcela se vyvarovat soudní cestě by nebylo dobré. A to z toho důvodu, že v mnoha případech je eh, možné dosáhnout úspěchu pouze, když se hrozí soudní eh, pří. Onen odkaz na eh, podnikovou kulturu je slabý. Já jsem viděla, že jsem odkázána na eh, servisní hotline někde v Indonésii a tam eh, je mě řečeno, no pravděpodobně jste ten přístav eh, dala někam, kam to není nutné. Takže ty podnikové hotline jsou spíš směšné. Tento systém s tížností je zcela anulován tím, že tato služba je zcela někde jinde a sedí tam neodborníci, takže je to skutečně překonané. Když se eh, pokusíte se zeptat eh, na zkušenosti s tímto systémem, tak eh, uslyšíte velmi komické příhody, které však jsou pro práva spotřebitelů spíše katastrofální. Takže Tady jsme prožili eh, takový vývoj, který zcela narušil důvěru spotřebitelů. No, dřív tomu bylo tak, eh, že jsem zavolala, řekla jsem, eh, co se stalo a seděl na druhé straně té telefonní linky někdo, kdo věděl, o co eh, jde. Když však eh, hovoříte s někým eh, v Indonésii, který pouze má úkol se třást toho spotřebitele, tak to není služba pro spotřebitele. Jde také o závažné a zcela jiné případy. Rozhodující otázkou tedy je, jak to můžeme vyřešit jak zachovat přístup k soudu, protože když tento nástroj není k dispozici, tak to bude skutečně zcela zbytečné. A to bych nechtěla. Já bych eh, nechtěla, aby toto bylo zneužíváno k eh, tíži spotřebitele. Měli bychom tedy říci, jaká obecná komunikace by zde měla probíhat. Já se domnívám, že bude obtížné zastřešit všechny tři problémy eh, jednou metodou. Musíme postupovat specificky pro jednotlivé problémy a měli bychom říci, že pro jednotlivá odvětví potřebujeme specifické zákony. Já si nedovedu moc dobře představit to, že eh, bychom zde měli žaloby spotřebitelů, které by byly zpracovány zpracovávány podobně jako problémy eh, se životním prostředím. Tam ty rozdíly jsou veliké. Jednotlivá odvětví musíme do detailu moci odlišit, i a zde mít jeden soudní nástroj, to se mi eh, nezdá být eh, vhodné. Spíš bych doporučilo, aby se postupovalo poněkud jinak dále využívat eh, modely ombudsmana. I to je problematické, i když v našem zákonodárství jsme tuto možnost již naznačili. Máme například eh, střediska pro stížnosti eh, pro cestující v letecké dopravě, v námořní dopravě a podobně. Každý, kdo zde eh, má zkušenosti s leteckou dopravou, ví, jak obtížné je prosadit své právo v této oblasti. Takže prosím, podívejme se na to vždy specificky pro jednotlivá odvětví a snažme se stanovit určité základní zásady pouze tyto zásady by však byly eh, také málo. Není možné vše eh, stříhat eh, podle jednoho vzoru. Děkuji. Děkuji a na závěr kolega Masip. Stručně, pane předsedo, je pozdě, Eh, je třeba říci, že jsem před 40 lety začal pracovat jako advokát a problémy, které řešíme teď, jsme si tehdy neuměli představit, protože advokát někde na venkově by vůbec nikdy si neuměl představit, že by otevřel žalobu, kde by si mohl účtovat různé typy honoráře v závislosti na dosažení úspěchu. To se řešilo tak, že to bylo upraveno zákonem. Teď je ovšem možné všechno, globalizace to všechno řídí a tak, jak jsem slyšel dneska eh, různé odborníky, tak to vypadá, že je třeba se snažit urychlit eh, naši práci na řešení tohoto problému. Ale jak řekl pan Perlinger, neměli bychom nic přehánět. Bylo velice užitečné si vyslechnout všechny řečníky, zvláště zástupkyni Siemence, která upozornila na existenci vydírání. Já vím, eh, jak to vypadá, jak, jaké to je, když vás jako advokáta někdo vydírá. A eh, mně se to stalo i ze strany hospodářských subjektů. Dána Volis má pravdu, my tento problém musíme skutečně dát do pořádku, co se týče přeshraničních sporů. Etika je důležitá, ale především je potřeba to upravit zákonem. Děkuji. Máme tady eh, polské ministry, kteří čekají na to, že je vyslechneme, takže eh, závěry si ušetřím. Chci jenom říci, že ještě tento týden eh, bude vypracován dokument ze Spojeného království, který eh, ještě eh, dostaneme a eh, budeme tedy je při přípravě našeho dokumentu také zvažovat. Já děkuji všem odborníkům, děkuji za ty odborné informace, již se nám od nich dostalo a děkuji také zástupkyni Bojik, která vystoupila nad rámec. Teď končím slyšení a vítám polské ministry.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 Chtěl bych vás poprosit, abyste zase zaujali svá místa. A prosím, ty, kteří chtějí odejít, to učinili potichu. Trošku jsme překročili časový limit. Chtěl bych přivétat pana ministra Kviatkovského ministra spravedlnosti, dále pana Masina Koroleče, z ministerstva hospodářství, který se zabývá také autorským právem, duševními právy a vítám také pana Suchovského, ministra eh, kultury, který je odpovědný za otázky copyrightu. Je zde kolega eh, Masip, který se však hlásí. Eh, ano, mám otázku k jednacímu řádu. A sice mm, bez toho, abych eh, chtěl přece vzít eh, to, co bude řečeno, bych chtěl sdělit, že text žaloby španělského žalobce bude předložen ve zprávě já osobně se necítím být vůbec ohrožen, ale chtěla jsem vám to sdělit. Ano, děkuji, to nám jistě pomůže i nadále. Nejdříve však dávám eh, slovo panu ministru Květkovskému. Velmi srdečně vás vítám. Vaše polské předsednictví právě bylo zahájeno a jsme plní očekávání. Prosím, máte slovo. Bardzo serdecznie dziękuję panu. Děkuji, pane předsedo, a chci všechny poslance ujistit, že poté, co uplyne polské předsednictví, budete moci vzpomínat na spolupráci s Evropským, s Evropským parlamentem v co nejvstřícnějším duchu. Dámy a pánové, je pro mě velikou ctí a radostí, že k vám mohu dnes promluvit jménem polské vlády a seznámit vás s plány polského předsednictví které se týkají vašeho mandátu jako právního výboru Evropského parlamentu a e, jsem poctěn ještě o to více, že mluvím jménem nejen polské vlády a svého ministerstva, ale také jako zástupce dvou dalších ministerstev z Polska. Pan Korolec po mé levici zde zastupuje ministerstvo hospodářství a i ministerstvo kultury. A rovněž je zde s námi dnes osoba, která eh, se s vámi za mé ministerstvo spojuje nejčastěji. Jde o ministerstvo hospodářství, to znamená, že budeme hovořit o patentech, ale i o autorském právu a o dalších otázkách, které vás mohou zajímat. Úvodem vás chci ujistit, že Polsko chce prohloubit spolupráci s Evropským parlamentem a chce pokračovat v dobré práci, eh, kterou zahájilo už maďarské předsednictví. A osobně vám chci poděkovat tedy mnoha z vás, kteří zde dnes sedí. Já si dobře vzpomínám na naše setkání ve Štrasburku a i na naše nedávné setkání ve Varšavě s vámi. Velice si vážím výsledků našich debat a duchu, v němž probíhaly během těchto dvou setkání. Dnes vás chci seznámit s posledním nárysem polských plánů, které byly aktualizovány o vaše komentáře, které vzešly během těchto dvou schůzek. Pro Polsko je toto významná chvíle eh, v, histo- v jeho historii předsednictví v radě e, pro nás bude e, představovat řadu náročných úkolů, dosahování kvalitních kompromisů bude náročné. Půjde o kompromisy v debatách mezi jednotlivými členskými státy, ale i mezi jednotlivými institucemi EU, které se podílejí na procesu rozhodování. My se budeme ale velmi snažit, abychom byli inspirujícím a vždy nestraným moderátorem, kterému jde vždy především o kvalitu a o dosahování dobrého pokroku v zákonodárné eh, práci i ve všech rozhodovacích procesech v oblasti všech politik. Lisabonská smlouva rozšířila počet oblastí, kde dochází ke spolurozhodování mezi radou a parlamentem. Polsko proto nyní prohlašuje jménem celé rady, že je zde ochota, že zde je vůle plně spolupracovat s Evropským parlamentem. A nyní jednotlivé otázky, jednotlivé cíle, které si vytýčilo polské předsednictví. Ještě předtím vás chci ale ujistit, že tyto cíle dobře zapadají do obecných cílů a ambic celé Evropské unie. Na jedné straně chceme prokázat, že Evropská unie neexistuje jen pro politiky. Evropská unie existuje především ve prospěch jednotlivých občanů. Jejím cílem je jim sloužit a prospívat jim v řešení každodenních problémů. Proto vy, kteří jste členové právě tohoto právního výboru, eh, také řešíte problémy eh, evropských občanů. Vy to tedy víte velmi dobře. Nehovoříte o vzdušných zámcích, nevedete zbytečné vágní debaty. My jsme se rozhodli se věnovat tématům, která jsou součástí velkých projektů, jako je třeba ochrana práv občanů v Evropské unii. Zaměříme se především na ochranu majetkových práv. Chceme také zajistit, aby naše veškeré kroky přispívaly k dalšímu ekonomickému oživování a rozvoji a konsolidaci jednotného trhu. Proto se rozhodně budeme snažit pokračovat v projektu, který se nazývá Spravedlnost pro růst. A Nyní budu hovořit o polských prioritách. Nejprve úprava dědického práva. Každý z nás, dámy a pánové, je potenciálním dědicem a také potenciálním zůstavitelem. Evropští občané, kteří chtějí plně využívat možnosti, které jim poskytují otevřené hranice, se často rozhodnou eh, změnit pobyt a přestěhovat se do jiného členského státu. Já jsem přesvědčen, že schválením tohoto nařízení, které praví jedno, jedno dědictví, jeden soud, jedno právo, se podaří zefektivnit a urychlit dědické řízení v celé Evropské unii. Polské předsednictví bude chtít zajistit zavedení jednotného přístupu. Také budeme pokračovat v intenzivním, i když neformálním dialogu s Evropským parlamentem tím, doufám, se nám podaří finalizovat práci na tomto nařízení v prvním čtení. Dalším projektem je přepracování nařízení Brusel 1. I my jsme toho názoru, že nařízení Brusel 1 fungovalo velmi dobře. Mohlo by ale fungovat ještě lépe. je možné ještě více zefektivnit eh, vymahatelnost rozsudků, eh, které jsou učiněny v jednotlivých členských státech. To vyústí v hmatatelný prospěch eh, jednotlivých evropských občanů a hospodářských subjektů, které se tak lépe a levněji a rychleji domohou práv na náhradu škody během polského předsednictví také budeme chtít. dosáhnout eh, v radě dohod a rozhodnutí týkajících se zbývajících důležitých aspektů revize tohoto významného nařízení. Budeme pokračovat v aktivním dialogem v aktivním dialogu s Evropským parlamentem. A první takové setkání již proběhlo dnes. Dalším důležitým projektem, který je důležitý i pro mě osobně, je iniciativa, která se týká evropského smluvního práva. Zde bude prezentována iniciativa Evropské komise, pravděpodobně ve formě volitelného nástroje. My jsme přivítali skutečnost, že rozhodnutí, které učinil Evropský parlament na počátku června letošního roku, kdy Evropský parlament schválil myšlenku vytvořit takovýto volitelný nástroj je velice užitečná. Vám k tomuto výsledku hlasování chci poblahopřát. I podle nás tato iniciativa může mít obrovský potenciál a přispět k oživení přeshraničního obchodu, zvláště elektronického obchodu, obchodování a domníváme se, že Díky tomuto novému řešení dostanou naši spotřebitelé širší přístup k atraktivní nabídce zboží a služeb na trhu. Tento nástroj je také třeba hodnotit očima hospodářských subjektů. I pro ně se tak trh rozšíří. Během polského předsednictví chceme zahájit důležitou debatu v Radě nad touto důležitou iniciativou a pracovat na zákonodárném návrhu, který předloží Evropská komise. První rozhovory proběhnou již příští týden během neformální schůzky ministrů spravedlnosti v Polsku v Sopotech. Doufáme, že zástupci vašeho výboru se tam také dostaví. Čtvrtý projekt, o, něž chci hovo- o němž chci hovořit, patří k projektům pro hospodářské oživení. Směrnice o sjednocení obchodních rejstříků je velice důležitá, to je právě ten projekt, o němž hovoří a povede eh, k levnému a rychlejšímu přístupu k informacím ve všech eh, rejstřících ve všech členských státech. Získáme tak informace o potenciálních obchodních partnerech. To posílí bezpečnost eh, v obchodování a v podnikání a v důsledku toho se podaří v relativně krátké době doufám dosáhnout dohody mezi členskými státy. A i zde doufáme v aktivní dialog s Evropským parlamentem. Další projekt, o němž vy už debatujete eh, jistou dobu, jsou Evrop- je projekt evropského patentu. My zde hovoříme o jednotném patentovém řešení a zvláštním patentovém soudu a toto téma je velmi důležité pro polské předsednictví. Nedostatek jednotné úpravy na poli patentů představuje překážku inovacím, zvláště co se týče pro malé a střední podniky. Polské předsednictví, právě tak jako předsednictví předchozí, se bude snažit udržet silnou politickou ochotu členských států na tomto balíčku intenzivně pracovat. Budeme chtít schválit vhodná řešení, zvlášť co se týče jednotného systému soudu pro oblast patentů. Budete-li mít jakékoliv otázky, bude, vás, bude vám na ně moci odpovědět naše ministerstvo hospodářství a není projekt, který je velice důležitý pro Ministerstvo kultury. Jedná se o směrnici o osiřelých dílech. To je pro nás téma zvláště důležité. V kontextu projektu digitalizace, který Evropská unie implementuje. Jedná se o archívy online, ale nejenom o ně. Celá Evropská unie si uvědomuje, jak důležité je eh, učinit rozhodnutí, co se týče osiřelých knih a osiřelých eh, děl obecně. Eh, usnesení padlo 12. května 2011 a my doufáme ve zvláště plodnou spolupráci s vámi na toto téma. Závěrem, pane předsedou, dámy a pánové, chci říci, že jsem promluvil jen o těch klíčových a nejdůležitějších úkolech a prioritách polského předsednictví na nadcházejících šest měsíců. Zaměřil jsem se na témata, která budou nejbližší vašemu zájmu jako výboru pro právní záležitosti. Příštího půl roku jistě přinese řadu diskusí na řadu dalších eh, důležitých témat. Vzhledem k tomu, že nemáme dostatek času, jsem o nich dnes nehovořil, ale jak já, tak moji dva kolegové ministři vám budou celou dobu k dispozici, budete-li mít nějaké otázky. Děkuji vám za pozornost. Herzlichen Dank, Herr Minister. Mnohokrát děkujeme, pane ministře. To, co jste říkal, jsem pochopil tak, že eh, v podstatě jste se dotknul všech témat tohoto výboru. A eh, oba tajemníci eh, ty budeme moci vyslechnout během další diskuze, takže nyní předáme slovo kolegům na otázky. První kolegyně Geringe. Děkuji, paní předsedající. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat eh, panu ministrovi stejně jako vy za to, že nám představil prioritu polského předsednictví. Už jsme měli příležitost setkat se dříve. A čím více jsme se blížili předsednictví, tím více jsme se dozvídali a nyní jsme se skutečně dozvěděli důležité věci, takže ještě jednou gratuluji k vašemu projevu. Ale mám dvě otázky. Za prvé, evropský patent 26. nebo 27. června na Radě pro eh, konkurenceschopnost se členské státy dohodly na všeobecném přístupu k otázce patentu. a to umožňuje, aby byla zahájena práce s parlamentem. Moje otázka je následující. Ve vašich eh, vyjednáváních Vidíte nějaká kritéria týkající se rozdělení eh, ročního poplatku? A bude to nějak spojeno s rozsahem trhu pro patent? A druhá otázka se týká překladů patentů do angličtiny. Především délka přechodného období, která byla stanovena na 12 let, bude to, zůstane to nebo uvažujete o změně v této otázce? A další věc, osřelá díla. Já mám příležitost být nově jmenovanou zpravodajkou k tomuto tématu v parlamentu a moje otázka je následující. Zjistila jsem, že 8. července proběhly poslední oficiální diskuze týkající se autorských práv. Můžete nám říci něco, a pokud je o časový harmonogram práce na směrnice o osiřelých dílech? A pro nás je to důležité, protože já bych byla velice ráda, aby tyto práce byly dokončeny během porského předsednictví. E, snad nám pan e, Žuchovský oběd e, odpoví na tuto otázku detailněji. A další věc, jaké jsou aspekty směrnice, které řeší členové rady, pokud jde o ty nejcitlivější otázky. Abych tak řekla, plánujete nějaká eh, obtížná rozhodnutí, protože nám se zdá, že tato věc by se mohla vyřešit rychle a efektivně a myslíme, že by to mohl být dobrý krok pro další harmonizaci autorského práva v EU. Děkuji vám srdečně. Já myslím, že nejdříve nashromáždíme několik otázek, eh, paní Vixel. Thank you very much, Chairman. Mnohokrát děkuji. Pane předsedo, děkuji také panu Kviatovskému za to, že přišel do našeho výboru dnes. Děkuji také za představení vašich priorit. Bylo to skutečně zajímavé vyslechnout si to. Jak všichni víme, a celá řada témat se v komisi v současné době připravuje, pokud jde o oblast eh, práv duchovního vlastnictví. Celá řada těchto témat byla spožděna a toho já velice lituji a předpokládám, že celá řada kolegů toho také lituje, protože tato témata by mohla hrát klíčovou roli nebo být zásadní při dosahování cílů strategie EU 2020. Mám na mysli především legislativní eh, návrh týkající se eh, kolektivních eh, licencí a také přeskumu rámce týkající se obchodních známek. Ehm, já bych se chtěla zeptat, zda se připojíte k parlamentu a budete volat po rychlém schválení těchto a dalších legislativních návrhů v oblasti práv duchovního vlastnictví. Zároveň jste zmínil svoji ochotu spolupracovat s parlamentem a zlepšit naši spolupráci v oblasti autorských práv. Máte nějaké další myšlenky, které byste mohl rozvést, pokud jde o, především o práva duševního vlastnictví? Děkuji. Danke, kolega Baldassar, bitte. Kolega Baldassar. Grazie. Grazie, presidente. Io saluto. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl přivítat pana Květkovského a také jeho státní tajemníky Korolce a Zuchovského. Chtěl bych eh, polským kolegům poděkovat. Poděkovat eh, za eh, mimořádnou pohostinnost, kterou jsme zažili při naší návštěvě ve Varšavě. Chtěl bych eh, také poděkovat eh, za vysoké úroveň setkání, eh, které jsme tam prožili. Všechny polské instituce měly zájem o to se s námi setkat, vyměnit si zkušenosti, také setkání s vysokými úředníky a vysokými školami byla plodná. Mnoha témata již byla předložena panem ministrem a my jsme se o nich také zmiňovali v rámci naší eh, delegace ve Varšavě. Tato témata jsou však velmi široká, takže eh, tvoří velmi široký rámec. Nejdříve jsem chtěl pohovořit o otázce patentů. V této souvislosti existují mnohé konfliktní body, týká se to nejenom jedné zprávy, nýbrž dvou nařízení. Celé téma soudní příslušnosti je rovněž zásadní a i toto téma musí být zasazeno do přiměřeného kontextu. Role Polska a polského předsednictví spočívá v tom, aby interinstitucionální dialog eh, byl podporován. A to je skutečně základní otázka. Základní otázka, která by umožnila, abychom postupovat bez velkých rozdílů a dosáhli pokroku. Paní Lichtenberg? Srdečně děkuji za vaše informace. Chtěla bych jen stručně zdůraznit a připojit několik otázek. Zmínil jste se o celém komplexu eh, duševních práv a sdělil jste, že se budete velmi snažit v souvislosti s těmi osiřelými díly a já doufám, že zde dosáhneme dobrého řešení. Oba víme, že právě díla 20. století také pro mě v literatuře eh, jsou něčím, co chci zachovat a to tak, aby byla přístupná protože je to důležité pro další růst společnosti. V této souvislosti však také jde o reformu společností, které využívají tato práva. Komise již tuto reformu ohlásila, ale mám takový pocit, že se nepostupuje dostatečně rychle a důsledně. Jak se na to díváte vy? Domníváte se, že jako předsednictví byste mohli vyvinout určitý nátlak? Vždyť bez reformy eh, společnosti využívajících eh, práva nepokročíme v oblasti copyright eh, vůbec. To je skutečně naléhavý úkol, to jsem chtěla pouze připomenout. K otázce patentu. Ano, jsme na cestě k určitému druhu komunitárního patentu a já bych si přála, aby skutečně šlo o ty cíle, které chceme dosáhnout, tedy zlepšit přístup a přitom zachovat vysokou kvalitu patentů v Evropě. Já nechci mít v Evropě americké patentové právo. To by eh, naše malé podniky dostalo pod eh, takový tlak eh, jako v USA. A i zde bych vás poprosila o váš názor. Další práce na dědickém právu jste již zdůraznil. Já si myslím, že to je v pořádku. Včera v první debatě jsme však řekli, že zde prožíváme určitou přechodnou fázi a možná bude nutné oddělit s staré a novo, nové právo, eh, tak aby i otázka jedné země, jednoho sídla byla zachována. Eh, chtěla bych se zeptat, zda víte, eh, o co zde jde a jaký máte názor. Pan Masa? Gracias, presidente, y felicito a la, a la representante. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych poblahopřál zástupcům Polska. Předsednictví trpá, trvá teprve několik dnů a již jasně prokazují evropský, evropského ducha a upřímnou potřebu pustit se do práce. Co se týče prezentace polského ministra dnes, chci vás vyzvat, abyste těchto šest měsíců využili k vyřešení těch skutečně naléhavých problémů, které parlament i evropské členské státy eh, velice trápí, a to je marginalizace některých jazyků v oblasti patentového práva. Minulá předsednictví zůstaly pouze na povrchu řešení těchto otázek a situace je tíživější. Proto vás chci vyzvat, abyste využili eh, šest měsíců předsednictví, abyste vyřešili otázku překladu a abyste ji také vyřešili zavedením takové hierarchie, která zavede pouze angličtinu. Bylo by to dokonalé řešení, ale víte, jak to vypadá s otázkou prestiže v Evropě a to znamená, že musíte být tou hnací silou, jinak se s řešením této otázky nedostaneme nikam. Takže prosím pana ministra a potom oba dva jeho kolegy. Volom. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. A v podstatě všechna ta témata byla zahrnuta do mého úvodního projevu, eh, tak abyste neměli žádné pochybnosti o odhodlání polského předsednictví v těchto oblastech. Ale nyní, abych vám abyste dostali specifické odpovědi, obrátím se na mé kolegy, kteří se zabývají těmito tématy na ministerstvech. Myslím, že začneme evropským patentem a předám tedy slovo panu Korolecovi. Děkuji, paní ministře. Mnohokrát děkuji, pane ministře. Pokusím se odpovědět na otázky týkající se jednotného evropského patentu. 27. června jsme měli um, vý, um, mimořádné zasedání a rada se dohodla na textu dokumentu, pokud jde o jazykový režim a fungování jednotného evropského patentu. Ehm, moje reakce na konkrétní otázky je následující. A pokud jde o rozsah trhu, o tomto tématu jsme detailně hovořili. Především před mimořádnou schůzí 27. června. To, co nakonec bylo schváleno v textu, je návrat ke konsenzu z roku 2009. Jde o to, že rozsah trhu bude jedno z kritérií pro stanovení výše poplatku. Ale z návrhu byla vymazána zmínka o rozsahu trhu eh, s ohledem na velikost nebo na počet obyvatel. Takže ta, ten odkaz na počet obyvatel byl vymazán, ale rozsah trhu zde stále ještě je v té dohodě rady. Pokud jde o tu další specifickou otázku, přechodné období 12 let. Toto přechodné období bylo schváleno a je obsaženo v textu, který byl odsouhlasen radou. Myslím, že je to výsledek těžkého kompromisu, kterého nakonec členské státy byly schopny dosáhnout. Nemyslím si, že bychom se měli snažit znovu otevírat diskusy o délce tohoto přechodného období, protože je to něco, co by mohlo výrazně ohrozit tento těžko dosažený kompromis, na kterém se rada shodla. Dále k tomu, co říkal pan Baltazáre, Chtěl bych zdůraznit, že podle našeho názoru diskuse o jednotném evropském patentu je jedna z hlavních priorit. Problém je nicméně následující. Každá ze tří částí tohoto tématu je schvalována podle jiného postupu. Systematická řešení podléhají spolurozhodování, jazykový režim se schvaluje tak, že rada si vyžádá stanovisko parlamentu a třetí část která se teprve bude projednávat eh, v radě, to je mezinárodní dohoda. která je, která nepodléhá komunitárnímu a, eh, systému. Takže a, eh, každá z těchto tří částí se projednává v rámci jiného postupu. Ptali jste se, jak chceme postupovat v následujících šesti měsících v práci na tomto tématu. Proces konzultací o tomto nařízení bude nadále pokračovat. A pokud ale jde o třetí bod, a to je mezivládní dohoda, zde mohu eh, prohlásit, že jsme ochotní vás eh, informovat o pokroku. kterého dosáhnou členské státy, pokud jde o tuto mezivládní dohodu. Takže eh, kdykoliv o to požádáte, budeme vám poskytovat aktuální informace a zároveň a jménem státu, které jsou do vyjednávání zapojeny, pro vás připravíme zprávu. Paní Lichtenberger se ptala na cíle a které vidíme, pokud jde o toto téma. Myslím si, že hlavním cílem je uvolnit lidský kapitál, protože eh, to je jeden z možných motorů pro hospodářský růst v Evropě. Pokud to je náš cíl, potom si můžeme položit následující otázku. Pro koho toto všechno připravujeme? A já jsem plně přesvědčen o tom, že tato nařízení budou velmi prospěšná především pro malé a střední podniky. A pro malé a střední podniky je to zásadní téma a bude nutné snažit se skombinovat dva protichudné koncepty. Když se podíváme na jazykový režim, diskuse probíhá již 30 let, protože na straně jedné všichni chceme respektovat lingvistické citlivé aspekty, ale zároveň chceme mít systém, který nebude příliš nákladný. A musíme se snažit nalézt co nejlepší řešení. Ten těžký konsenzus, kterého bylo dosaženo, byl konsenzus problematický. Víte, že nakonec bylo dohodnuto, že se bude postupovat v rámci posílené spolupráce. A celý postup byl tedy komplikovaný. Ale nakonec bylo dosaženo konsenzu a ukazuje se, že je to adekvátní pokud chceme dosáhnout cíle snížit náklady. A v reakci na poslední otázku bych chtěl říci, že systém, který se zde vytváří, vychází z principu otevřenosti. Podle mého názoru Ehm, administrativy eh, zemí, které jsou eh, mimo tento systém posílené spolupráce, se pravděpodobně později připojí, protože uvidí, že by to bylo vhodné a přínosné pro jejich malé a střední podniky. Takže eh, to je vše z mé strany, pokud je o odpovědi na konkrétní otázky. Dobrá, a nyní další odpovědi ze strana ministra kultury. Pane předsedo, vážení členové výboru, já bych chtěl zmínit eh, oblast autorského práva, což bude jedno, jedna z priorit polského předsednictví. Zároveň bych chtěl ale říci, že eh, věnujeme zvláštní pozornost oblastem, eh, které nyní ke kterým nyní Evropská komise předložila návrhy. Eh, máme zde návrh směrnice o eh, používání osiřelých děl. A eh, dávám k tomu další informace, až budu odpovídat na otázku paní Geringe de Oldenberg. Další věc, o které se bude diskutovat, a dostali jsme neoficiální informace, že se bude projednávat směrnice na změnu směrnice o době trvání autorských práv. Víme, že od roku 2009 byla tato Eh, směrnice, je tato směrnice připravena, eh, čeká na většinu v radě a právě jsme obdrželi informace, že eh, většina v radě existuje. A polské předsednictví samozřejmě splní svoji úlohu v tomto ohledu. Další věc je spíše obecnější záležitost a to je návrh nařízení o tom, že úřad pro vnitřní trh by měl mít specifická práva, pokud jde o ochranu autorských práv. Víme, že Evropská observatoř byla dobrý, dobrou myšlenkou na začátku, ale nyní se zdá být nadbytečná, takže byste mělo dojít k posunu. A to je tedy další věc, na které bude polské předsednictví pracovat. E, další věc, která úzce souvisí s osyřelými díly, a je Europalia, tedy eh, digitální knihovna. A Polsko se rozhodlo finančně podpořit tuto myšlenku. Je to oblast, která je důležitá pro naše předsednictví a my tuto věc budeme plně podporovat. Dále bych chtěl zmínit eh, opět tu směrnici o osiřelých dílech. Chtěl bych zdůraznit, že návrh směrnice je eh, dlouho očekávaným textem. Víme, že jednotlivé členské státy v této oblasti mají různé právní úpravy. Je zde tedy určitá zkušenost eh, s regulací v této oblasti. Také v Polsku jsme si vědomi toho, že je potřeba mít takováto řešení, takže jsme na národní úrovni připravili různé scénáře. Směrnice by byla přínosná, protože bychom tak eh, vytvořili právní pravidla, která by fungovala na evropské úrovni, takže by jsme zde měli stejná pravidla ve všech členských státech. Nicméně je samozřejmě třeba zdůraznit, že během diskuzí o směrnici musíme respektovat základní principy autorských práv. A základní princip je následující. Tvůrce, umělec, je eh, vlastníkem souvisejících práv. A tento základní princip nemůže být ve směrnici samozřejmě porušen. A eh, Zajisté zde musí být možnost přístupu k osiřelým dílům, možnost získání práv k osiřelým dílům, pokud je to potřeba. Pokud jde o autorská práva, samozřejmě zmíněný princip musí být vždy dodržován. Už dochází k pokroku. 8. července se setkala daná pracovní skupina k tomuto tématu. Další schůze se bude konat 21. a 22. září. A já jsem plně přesvědčen o tom, že po eh, diskusi bude možné dosáhnout koncenzu v klíčových otázkách, jako je například doba, po které mohou být osiřelá díla eh, volně dostupná, protože podle směrnice se zde hovoří o povoleném používání ale jak víte, eh, s, tím, s tímto termínem souvisí určitá historická doktrína a to je třeba upravit. A takže já se domnívám, že na, pokud jde o konečný dokument, doufám, že se nám podaří eh, tento konečný dokument vypracovat během polského předsednictví a dovést diskuse do stádného konce, aby přinejmenším mohl být zahájen formální dialog. Minister, meine Pane ministře, páni státní tajemníci, děkuji vám srdečně. Já se domnívám, že polské předsednictví budeme jistě podporovat. Přejeme vám hodně štěstí ve vaší práci během následujících šesti měsíců a hodně úspěchů. Děkuji vám, pane ministře. Przewodniczący pozwoli na jedno drobné uzupełnienie. Kdybyste dovolil, pane předsedo, já bych rád ještě jednu věc doplnil, protože jinak bych nebyl spokojen s úplností odpovědi, které se dostalo paní Lichtenbergové, která se mě ptala na eh, přechodné, přechodnou úpravu. My víme, že jsou před námi ještě některé úkoly. V radě jsme se doposud eh, zabývali jinými aspekty tohoto nařízení, ale během polského předsednictví se k této otázce vrátíme. Když zavádíme nová pravidla, potom samozřejmě je třeba definovat lhůtu nebo období, po kterou eh, budou platit a jak toto období tedy určit. Děkuji, ještě jednou děkuji, všechno je jasné. A teď tedy zpráva paní Tyne. Máme ještě čtvrt hodiny, než přijde další eh,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 ano, směrnice o hypotečních úvěrech na bydlení byla věc pod časovým tlakem a já jsem se rozhodla zaslat výboru Ekon dopis. Z bezpečnostních důvodů jsem potom eh, připravila návrh stanoviska, tak aby bylo možné to eh, přeložit a zde děkuji také spolupráci sekretariátu. Chtěla bych se nyní soustředit na ty body, které jsme již uvedli v naší debatě. Většina změn se týkala schody se směrnicí o právu spotřebitelů. Když se na to podíváme v detailu, tak zjišťujeme, že eh, oba návrhy směrnice nejsou v souladu. Skutečně nemůžeme pochopit, proč jednotlivé odstavce a paragrafy byly formulovány tak rozdílně. Od té, té doby, kdy jsme začali pracovat na tématu lepší legislativa, lepší legislativní proces, eh, tak vidíme, že toto je právě negativní příklad toho, eh, jak se nepostupovalo důsledně. Dále jsme také zjistili další rozdíly a to proto, že se mezi tím další směrnice změnily, což mělo také dopad, ale to možná nebylo nutné zohlednit. Každopádně však se měnice o úvěrech na bydlení byla rozšířena a bylo by možné udělat jednu směrnici, eh, která by jednotně upravila eh, tuto otázku jak o spotřebitelských úvěrech, tak o úvěrech na bydlení. Eh, proto jsem provedla také některé změny. Eh, mimo jiné jsem eh, převzala dvě věty dopředu, tak aby výpověď byla silnější. Já se domnívám, že to byl zásah skutečně Eh, minimální, eh, tak aby bylo možné dosáhnout eh, také kompromisu s radou. Co se týče delegovaných práv, tam jsem všechny změny škrtla až na jeden případ. Delegované právní akty jsem ještě ponechala při výpočtu ročního eh, efektivního úroku. Zde jsou také četné lhůty, které byly uvedeny a eh, celkově mohu říci, že banky si stěžovaly na to, že jen pozdě jsou informovány o výpočtu RPSN a nemohou se k tomu eh, vyjádřit eh, včas, ani nemají dostatek času pro realizaci. Nyní máme lhůtu dvou měsíců a eh, také parlament by mohl přijmout tuto lhůtu. Je zde také další možnost o prodloužení o další dva měsíce. Změny jsem provedla minimálně Snažila jsem se zohlednit návrhy kolegů. Doplnila jsem ještě otázku eh, lokálního trhu eh, a toho, že jde především o ochranu rodin, eh, které získávají první možnost vlastnického bydlení. Vlastnické bydlení to je pojem, který je těžko přeložitelný Eh, je to tedy vlastní domov eh, v eh, soukromém vlastnictví. Snažila jsem se vysvětlit, proč jde o lokální trh. První pololetí již uplynulo a z novin jsem vyhledala Eh, údaje o eh, aukcích a exekucích v Německu, ve Španělsku. Eh, komise se o tom vyjádřila rovněž, ale zde vidíme zcela jiný stav. V Německu jsme měli v prvním pololetí o 3,2 méně exekucí a to již e, vlastně po třetí a také e, celková částka hodnot v exekucích e, klesla na 6 miliard, tedy klesla o 15 To znamená, že již ve čtvrtém roce jsme zaznamenali snížení těchto Eh, exekucí. Jinak to však vypadá na španělském trhu. Ve Španělsku máme problém eh, s variabilním eh, variabilní úrokovou mírou, to znamená, že zde vidíme dva jevy, krizi, krizovou situaci ve stavebnictví a e, také veliký počet nezaměstnaných. Polovina z velkého počtu nezaměstnaných má e, hypoteční Eh, úvěr, zároveň rostou eh, také úrokové eh, míry u špa, typického španělského úvěru 150 tisíc euro na 20 let. Úroky vzrostly o 800 euro ročně. Pak jsou zde hororové zprávy. Počet vyklízených bytů se více jak Eh, z šesti násobila. Eh, koncem roku 2010 eh, ceny vzrostly o 7% ve srovnání s rokem předchozím v roce 2011 trh bytové výstavby zcela eh, se propadl. To znamená, že všichni, kteří pracují v této oblasti bytové výstavby, eh, se dostali do eh, velikých potíží, a to včetně advokátů v této oblasti. Tento Trh eh, tedy není eh, jednotný, tak jak již bylo řečeno minule i panem Lechnerem. Ty trhy se vyvíjají velmi rozdílně a já bych chtěla poprosit eh, všechny kolegy, aby ve svých zemích vždy se snažili, aby ten roční úrok v případě soukromého eh, bytového vlastnictví eh, se snažili ovlivnit eh, situaci. Velmi často však vidíme, že eh, nemůžeme eh, tuto situaci nijak ovlivnit. Je to veliké životní riziko, do kterého eh, mnozí jdou. Ve Španělsku však vidíme dvojí negativní vývoj, jak hospodářský, tak i v oblasti tedy úrokových měr Kdyby Španělé měli lepší eh, úrokovou eh, míru, eh, pak by otázka velikého počtu nezaměstnaných neměla takovéto dopady, ale máme zde zase otázku inflací. To znamená, že když první rok platím 800, pak v desátém roce splatby hypotéky to již není 800, které musím splácet. To znamená, že ten úvěr by však s pevným zúročením se zlevňoval. Takže já jsem proto, abychom ještě přemýšleli, zda bychom občany nemohli více chránit, aby v takovýchto konstelacích jsme podporovali pevné úročení. Eh, já bych chtěla ještě vyzvat kolegy, aby předkládali pozměňovací návrhy. Já jsem se snažila se koncentrovat na legislativní část návrhu. Časový plán je takový, že lhůta pro pozměňovací návrhy končí 13. září. To je tedy týden a půl po znovu zahájení práce v Evropském parlamentu. Hlasování pak pravděpodobně bude 10. října Eh, samozřejmě, že předpokládáme, že IMKO bude hlasovat 17. 10. Eh, to však eh, znamená, že ta lhuta pro pozměňovací návrhy by vlastně odpadla, ale my bychom mohli udělat schůzku stínových zpravodajů, abychom se o tom poradili. Pokud Econ své hlasování odsune, tak budeme mít eh, ještě více času pro eh, naši debatu. Děkuji kolega Masip a potom další. Felicito a, a la ponente. Děkuji pane předsedo, děkuji zpravodajce. Ona se touto otázkou eh, zabývala velice podrobně, je odbornicí a já si uvědomuji, že když porovnáváme právní úpravu v různých zemích, tak u příkladu u nás ve Španělsku, v Madridu a v jiných městech lidé vycházejí do ulic a demonstrují právě kvůli této velice nelehké otázce. Když se podíváme na eh, ty pozměňovací návrhy, které mají přijít do 13. září, uvědomujeme si, že když jako Evropané přijímáme právní úpravu, jako je eh, v Americe, musíme počítat s tím, že musíme se na tu nemovitost, na ten dům dívat jako na hypoteční zástavu. Děkuji, paní kolegyně Regner. Já se chci k tomu připojit, protože je eh, velice potěšující, jak se zasazujete pro ten pevný roční eh, úrokovou sazbu. Já chci zdůraznit také to, abyste také sama řekla, jak je důležité tedy eh, zajistit koherentnost eh, s úpravou spotřebitelských úvěrů. Některé státy totiž tu směrnice prosadily tak, že vlastně v té směrnici o spotřebitelských úvěrech mohou, jít, mohou vlastně použít i na eh, hypotační úvěry. A dobrá práce je zde i co se týče předsmluvních závazků. A ještě dvě další věci. Za prvé ochrana údajů protože tady je velice důležité, co se týče úvěroschopnosti, vlastně zavést přísnější požadavky. Tady jsou databanky, které schromažďují údaje o e, spotřebitelích. Je potřeba, aby skutečně respektovali přísné e, tedy podmínky ochrany Eh, osobní údajů. A další otázka, o které se hovoří i na radě, tady se to týká eh, výstavby státních bytů. Tady je potřeba potom respektovat určité výjimky, co se týče těch spotřebních úvěrů. Děkuji, kolega Cvěvka. Děkuji. Já chci poděkovat Alexandře Tain její skvělé zprávě a to říkám i jménem pana Lešněka, který je naším stínovým zpravodajem. Dnes zde nemůže být, protože se um, účastní debaty v jiném výboru. Toto je samozřejmě správná reakce na to, k čemu dochází během finanční ekonomické krize v Evropě. My si uvědomujeme, že správná úvěrová politika je motorem rozvoje, zvláště pro malé a střední podniky, ale i pro zlepšení životní úrovně nebo movitosti občanů. Proto to nařízení, o němž je právě řeč, se musí ubírat tímto směrem tak, aby na jednu stranu mohli lidé normálně fungovat, ale na druhou stranu aby také byli schopni splácet úvěry i v tíživé situaci. Ten mechanismus musí být použitelný i tedy na tíživou situaci, do které se někteří lidé mohou dostat. Náš stínový zpravodaj po mně vyřizuje, že s vámi plně souhlasí a já jsem velice rád, že ještě dojde k jedné závěrečné zkuste s tím zpravodaji před výměnou názoru. Děkuji. Promiňte, před vypracování této zprávy. Děkuji eh, a blahopřeji i ode mě. Eh, my jsme měli 56 pozměňovacích návrhů a to je jasnou, eh, jasným signálem o tom, že komise nevypracovala svůj domácí úkol. Ta směrnice v té aktuální verzi opravdu obsahuje řadu chyb a takový produkt vůbec neměl být zákonodáci předložen. A musíme si klást otázku, co se vlastně dělo v rámci eh, hodnocení dopadů. Eh, skutečně veliký eh, otazník, co se týče kvality práce komise. Závěrem ještě jednou paní Tajn. Já, ich danke für die ano, děkuji za tyto podněty. Samozřejmě státní stavební prémie a poplatky prvky a podpory musí být eh, také zmíněny. Já se těším na pozměňovací eh, návrhy. Samozřejmě setkání eh, s tínových zpravodajů bude zorganizováno. Doufám, že Ekon bude hlasovat později o této důležité směrnici, která se dotýká všech občanů. Každý by chtěl mít ve svém vlastnictví vlastní nemovitost. Takže doufám, že to bude vyvážené. Naše lhuta eh, pro pozměňovací návrhy je 13.9. Eh, a eh, uděláme si minutovou přestávku než přijde pan komisař paní Lechner. Ještě k otázce různé, ano. Eh, mohli bychom projednat otázku subsidiarity. Je zde odkaz na námitky, které byly předloženy. Na to se můžete podívat. Potom otázka různé. Paní Regner. Jenom krátkou poznámku do protokolu. Je možné v létě teplotu v tomto sále trošku navýšit? Ja, das ist dann ano, to je příspěvek k úsporám energie, ale mně se to nepodařilo ani v kanceláři, protože to zařízení eh, klimatizace nefunguje tak, jak fungovat má. My to eh, sdělíme technickému oddělení, ale nemám velkou naději. Eh, ani ve Štrasburku se nepodařilo to regulovat. Paní Lichtenberger. Ano, to je správné, já podporuji pa, eh, mou kolegyni v této otázce. Eh, někteří to pocitují silně, někteří eh, méně. Mým problémem je, že všechny veřejné instituce se orientují na ty, kteří nosí obleky, tedy na muže, kteří mají trošku vyšší takzvaně provozní teplotu. To je skutečně lékařsky prokázáno. A a ženy pak jsou znevýhodněny. Prosím, abyste to zohlednili i z tohoto hlediska. Já to tedy nebudu prověřovat, nechme to tak, jak to bylo řečeno. Já jsem se domníval, že všichni máme 37 stupňů. Dobře, takže nyní bych chtěl mezi námi přivítat pana Ševčoviče. Dnes zde má tento výbor velikou čest přivítat dva členy komise, paní Redingovou a pana Ševčoviče. Jde o e, služební řád. Nejdříve bude hovořit pan komisař a potom zpravodajka. Takže prosím, máte slovo. Thank you very much, uh, Mr. President. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Doufám, že můj projev bude doprovázen slajdy, protože by bylo dobré mít tu grafickou pomůcku. Ale nejdříve bych řekl, že jak asi víte, před dvěma týdny jsme předložili velice důležitý návrh týkající se víceletého finančního rámce a také jsme předložili určité změny a pracovních podmínek. Proč jsme to učinili? Když se hovoří o rozpočtu na další sedmleté období, víte, že se projednávají všechny detaily a proto jsme se rozhodli postupovat společně. Situace je následující. Já jsem eh, dostal možnost od kolegia, abych eh, konzultoval s odbory eh, zaměstnanců evropských institucí, protože jsem, protože, jak víte, když se měnily podmínky v rámci ESVČ. Nejdříve se konzultují odbory a poté se postupuje dále, až se návrh předkládá vám jako zákonodárci. Jak víte, poprvé se tento návrh bude diskutovat v rámci spolurozhodování s plným zapojením Evropského parlamentu, takže já doufám, že sem do výboru budu chodit častěji, abychom o tomto tématu eh, vyjednávali. A jsem velice rád, ale že už dnes eh, vás do toho tématu mohu uvést. Myslím, že eh, když se podíváme na současný návrh textu, vychází ze vstupu v platnost těchto změn od 1. ledna 2013. Bude se to týkat všech institucí a evropských agentur. Takže hovoříme o 55 tisících zaměstnancích. Takže obecný kontext. Proč jsme přišli s návrhy v této fázi? Měli jsme Museli jsme respektovat celou řadu eh, doložek týkajících se ukončení eh, platnosti eh, v nařízeních. Museli jsme například vzít na vědomí to, že už koncem tohoto roku metoda pro výpočtu, výpočet platů a důchodů e, vyprší. E, dalším důležitým faktorem bylo, že jsme potřebovali poskytnout odpovědi na obavy vyjádřené tímto parlamentem a také radou. Parlament požadoval při různých příležitostech zrušení některých starých prvků služebního řádu. Například rada požádala o změnu uspůsobování nebo navyšování odměn a také změnit strukturu důchodu. Jinými slovy, rada chtěla, aby byl, byla, bylo užší propojení mezi odpovědností a platovými stupni. Zároveň se to jde ruku v ruce s hospodářskou krizí a s úspornými opatřeními. Celá řada úsporných opatření byla provedena v členských člátech. Členské státy mění pravidla pro své státní úředníky s ohledem na současnou hospodářskou situaci. Komise chtěla reagovat na veškeré tyto obavy ehm, dalekosáhlým způsobem a zohlednit také propojenost různých aspektů řízení lidských zdrojů. Víte, že služební řád a podmínky e, za zaměstnání e, dalších pracovníků e, jsou pravidla, která fungují pro veškeré instituce EU a veškeré eh, orgány EU. Máme zde první slide, to je velký úspěch, takže můžeme přejít na druhý a třetí slide. Víme, že služební řád je zásadním nástrojem pro zajištění toho, aby eh, evropská, evropští úředníci eh, mohli pracovat kvalitně a zároveň eh, nám tento řád umožňuje eh, plnit úkoly, které instituce mají plnit podle smluv. Evropská unie a instituce čelí celé řadě výzev a proto tento návrh musí nalézt rovnováhu mezi eh, nutností další zvyšování efektivity a zároveň zajistit eh, života schopnost evropských institucí a eh, to, aby evropské instituce mohly eh, nadále mít kvalitní zaměstnance. Asi nemusím hovořit o tom, jak důležité je mít ty nejlepší odborníky, ty nejkompetentnější experty na to, abychom mohli plnit naše úkoly i když eh, někdo eh, kritizuje eh, množství našich zaměstnanců, často se toto množství srovnává s, s, s národními s národní administrativou. Myslím, že když se to srovná, tak počet zaměstnanců na evropské úrovni je relativně nízký s ohledem na to, že máme 500 milionů občanů. Eh, snažili, jsme se zohlednit veškeré zmíněné faktory a navrhli jsme následující opatření. Navrhujeme pětiprocentní snížení počtu zaměstnanců ve všech kategoriích, ve všech institucích do roku 2018 ve srovnání s rokem 2012. Využijeme eh, normálního eh, pohybu zaměstnanců, eh, tedy odchod do důchodu a tak dále. Nebude se automaticky nahrazovat každý, kdo odejde do důchodu. A očekává se, že každý rok bude možné snížit počet zaměstnanců o 1% tímto způsobem. A snížení počtu zaměstnanců samozřejmě si bude vyžadovat to, aby každý zaměstnanec eh, pracoval více. A to znamená, že eh, bude muset převzít eh, část úkolů ostatních, pokud chceme dosáhnout stejných cílů. A proto navrhujeme, aby zvyšovali eh, počet odpracovaných hodin týdně. V současné době je to 37,5 hodin týdně, navýší se to na 40 hodin týdně, aniž by se to kompenzovalo navýšením platu. Také, aby diskuze o e, pracovních podmínkách e, zohledňujících e, rodinu byla odpovídající a tato pravidla budou explicitně stanovená ve služebním řádu. A tato pravidla nikdy nebyla ve služebním řádu, nicméně institucemi byly, byla využívána co je důležité, že management se nebude účastnit těchto pravidel pro ostatní zaměstnance. Dále, co udělat s možným dalším rozšířením? Očekává se Chorvatsko. Chorvatsko by se mělo brzy stát dalším členským státem EU. mělo by se postupovat podobně jako při předchozích rozšířeních to je oddělená otázka, která se bude řešit odděleně, takže e, není pokryta v našem návrhu. Metod pro e, navyšování platů a důchodů, e, to bude prodlíženo, ta metoda bude prodloužena o dalších pět let nebo osm let. Ehm, je třeba reagovat na eh, kritiku, které jsme čelili při používání této metody. Eh, jedna z kritik byla reprezentativnost vzorku, takže jsme se eh, rozhodli rozšířit ten počet osmi členských států na deset členských států. Navrhli jsme zahrnout Polsko a Švédsko, protože nyní můžeme říct, že každá vlna rozšíření bude ve vzorku zastoupena. A další kritika které jsme čelili, asi si to pamatujete, protože se o tom jednalo i zde v parlamentu. Další kritika se týkala krizové doložky, eh, jak funguje, kdy se má použít a proč tato krizová doložka řádně nefungovala za problematických podmínek krize v roce 2009. Takže to, co nyní děláme, je, že navrhujeme krizovou doložku, která by jasně fungovala za podmínek, které jsme měli v roce 2009. Pokud, doufejme, že ne, ale pokud by se situace opakovala, tato krizová doložka by se aktivovala. A podmínky práce evropských zaměstnanců, eh, tak se přiblíží podmínkám, pracovním podmínkám eh, zaměstnanců eh, nebo státních úředníků na národní úrovni. Další záležitost, která je ve služebním řádu, je takzvaná je takzvaný, eh, takzvaná eh, speciální dáň, speciální poplatek, takzvaný solidární poplatek. Ten bude mít úroveň 5,5 v roce 20, od roku 2012. My navrhujeme aby eh, tato solidární eh, dáň se aplikovala od 1. ledna 2013. A tato eh, dáň bude napojena na metodu úpravy platu. Takže pokud nebudeme mít metodu úpravy platu, nebudeme mít ani žádnou tuto solidární daň. Dále a další opatření, která jsou velice důležitá pro zaměstnance. Navrhujeme eh, to, že musíme samozřejmě respektovat to, co říkáme členským státům. V Evropském parlamentu se často hovoří o demografickém tlaku, o demografických výzvách. A my e, říkáme členským státům, aby učinili odpovídající opatření, pokud jde o věk odchodu do důchodu. A proto navrhujeme to stejné pro naše zaměstnance. E, obvyklý věk odchodu do důchodu byl v roce 2004 navýšen ze 63, e, byl navýšen na 63 let a bude dále navýšen na 65 let. Bude možnost odejít do důchodu až v, roce, až v 67 letech a tato možnost bude atraktivnější. Zároveň minimální věk na eh, možnost získávat důchod bude navýšen ze 55 na 58 let a zároveň eh, se sníží počet, se, sníží ta, se omezí ta možnost odcházet dříve do důchodu, aby člověk zároveň měl nárok na důchod. A Doposud to bylo 80 lidí ročně ve všech institucích a tato možnost bude omezena. Dále Um, úroveň AST 9 bude omezená jenom na skutečně ty eh, nejlepší eh, pracovníky v této kategorii. Takže máme zde stejný přístup u AST, jako eh, máme u AD. Dostali jsme žádost z rady a byly provedeny analýzy týkající se eh, jednotlivých eh, stupňů a kategorií zaměstnanců. A to nás vedlo k návrhu, že jednoduché činnosti by, nebo administrativní činnosti by neměli eh, provádět úředníci, ale v budoucnu by to měly být externí pracovníci. Eh, budou to eh, smluvní pracovníci, kteří budou mít možnost získat smlouvy na dobu neurčitou. Zároveň zde máme velké výzvy pro vedení v celé řadě institucí. Rozhodli jsme se, že zde bude navýšeno období, kdy může se zůstat na jednom místě z, ze tří let na pět. Evropský parlament se zabýval také podmínkami týkajícími se možnosti eh, zaměstnanců cestovat každý rok eh, do místa původu. Často eh, tato věc byla kritizována, je to považováno za něco, co je zastaralé, protože ten výpočet času a, a výše příspěvku eh, se vypočítával podle vzdálenosti na železnici. Nyní se ale cestuje především letadlem. My jsme se rozhodli proto tuto věc modernizovat Inspirovali jsme se v mezinárodních organizacích, jako je například OECD, a navrhujeme, aby tato každoroční cesta do země původu a pro zaměstnance byla omezena maximálně na dva dny místo současných šesti dní. A bude se to vypočítávat moderními způsoby, ne podle kilometrů na železnici. Pokud jde o agentury, jak víte, velice tvrdě pracujeme s vašimi kolegy kolegy v meziinstitucionální pracovní skupině, snažíme se zvyšovat efektivitu v agenturách. Předkládáme některé pozměvací návrhy také ke služebnímu řádu. A pokud je o agentury, tak abychom zajistili eh, se naší aplikaci služebního řádu v agenturách a zohlednili specifika agentur. Eh, zavedli jsme proto novou kategorii eh, dočasně zaměstnaných pracovníků pro agentury a doufám, že to je něco, co oceníte. A proč to všechno děláme? Eh, jedním z důvodů bylo navýšit efektivitu, dále dalším cílem bylo uspořit. Jak víte, v Evropském parlamentu byl bych rád, abyste tento argument využívali co nejčastěji při diskuzích s médii, při diskuzích eh, v členských státech. A já samozřejmě tento argument budu využívat také s radou. A už bylo v roce 2004 dosaženo zásadních úspor. A víte, že v roce 2004 byla provedena zásadní reforma a díky této reformě už jsme ušetřili 3 miliardy eur. A tato reforma bude představovat eh, další úspory ve výši 5 miliard mezi, do roku 2020. Eh, co dalšího uspoříme v důsledku změněných opatření, je jedna miliarda. Kromě toho, co už uspoříme díky reformě z roku 2004. Takže já myslím, že ZD skutečně předkládáme velice důvěryhodný návrh. Myslím, že je také důležité připomenout našim partnerům v dalších diskuzích, že administrativní výdaje Evropské unie jsou pouze 5,8 víceletého finančního rámce Víte, že je to pouze 1% HDP v rámci VFR 2007 až 2013. Ehm, myslím si, že to je eh, dobrá cena, eh, kterou, která se platí za práci evropských úředníků. A také bych chtěl říci, že když jsme když jsme připravovali víceletý finanční rámec, chtěli jsme vyslat jasné poselství. Myslím, že se nám to podařilo. protože na sedm let zmrazíme eh, aktivní administrativní výdaje. Já bych chtěl vidět jinou eh, veřejnou zprávu, která by byla stejně úspěšná, eh, pokud jde o, o učiněná opatření. Doufám, že se to bude odrážet v diskuzích, které nás čekají. Na závěr bych chtěl připomenout, ještě jednu velice důležitou věc. Už celou řadu let máme politiku nulového růstu, pokud jde o počet zaměstnanců. A mohu vám říci, že opatření, která jsem navrhl kolegiu, nás povedou k těžkému procesu přesouvání zaměstnanců, hledání úspor na všech místech. A to nebude jednoduché. Doufám, že tyto snahy se dočkají uznání. Předběžně jsem vyjednával s některými delegacemi z členských států, které za mnou přišly. Řekl jsem jim, že jsem se snažil skutečně udělat, co bylo možné. Předložil jsem velice eh, důvěryhodný eh, návrh, nic neschovávám v rukávu. Předložil jsem eh, návrh, který jde na maximum, nemám žádný další manévrovací prostor. Vím, že to ne každý u vyjednávacího stolu akceptuje. Ale mohu vám říci, že ta opatření, jak je nyní představuji, znamenají eh, rovnováhu mezi úsporami a zajištěním kvality. Někdy se mě lidé ptají, proč potřebujeme evropské úředníky. A já říkám, že bez nich by nebyl nikdo, kdo by dohlížel na jednotný trh, kdo by řídil šengenský systém. A neměli bychom také nikoho, kdo by vedl náročná obchodní vyjednávání ve prospěch Evropské unie. Víte, že když se setkáte s partnery z členských států nebo e, s partnery kteří se účastní obchodních vyjednávání. E, setkáte se většinou s nejvyššími diplomaty, e, s úředníky a také s těmi nejdražšími právníky světa. A abychom bránili evropský obecný zájem, potřebujeme mít kvalitní pracovníky. A já doufám, že to budou mít všichni při vyjednávaních na paměti. Podívejme se na poslední slide, chtěl jsem vám ho ukázat, ale Kristian mi říká, že to není možné a mohu vám ho později poslat. Už nyní máme celkem velký problém přilákat v některých kategoriích ty nejlepší pracovníky a také z některých členských států. Pokud se podívám na poměr výběrového řízení z roku 2010 v kategorii AD Německo zde dříve mělo 16%, nyní už jenom 8%. Velká Británie, tam je rozdíl 12% a 2%. Pouze 2% mladých mají za, z Velké Británie mají zájem pracovat pro EU. A to jsou země, kde jsou eh, relativně vysoké platy. Eh, takže já mohu říci, že eh, pro mě je těžké ehm, ráno hovořit o úsporách a odpoledne být kritizován členskými státy, že nejsem schopen respektovat geografické rozložení. Existují požadavky Eh, abychom měli vedoucí pozice obsazené lidmi z některých zemí, ale to někdy není možné, protože takovéto lidi zkrátka nepřilákáme, protože jinde dostanou eh, více peněz. Eh, já bych chtěl požádat tento výbor o porozumění a podporu v následujících diskusích, protože jsem si jistý, že to budu potřebovat. Děkuji a omluvte mi, že jsem hovořil tak dlouho. Děkuji, pane místo předseda Evropské komise a nejdříve zpravodajka paní Berenta. Eh, děkuji, pane předsedo, pane eh, místopředsedo komise. Já samozřejmě nemohu hovořit o všech detailních bodech. Chtěla bych předeslat ta obecnou poznámku, která navazuje na to, co jste řekl na závěr. Je jednoduché říci, že evropské instituce by eh, měly mít eh, méně či jiné pracovníky. Nikdo tady v parlamentu by ani nemohl doma zavládnout legislativní práci. My bychom nemohli naše úkoly plnit správně. A navíc by evropské instituce nebyly schopny realizovat eh, fondy, eh, kontrolovat určité činnosti, čili dělat to, co eh, se očekává bez kvalifikovaného personálu. Proto se domnívám, že návrh, který byl předložen, který není definitivní, který nejdříve projde celým řízením sociálního dialogu s odbory, s personálními radami, je dobrým začátkem a jsem vděčná za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 že eh, pan komisař říká, že eh, nedělá nějaké triky. Eh, velmi často se předkládá na stůl určitý návrh, který se očekává, že bude změněn. Zde předkládáte tento návrh a doufám, že rada si to uvědomí a my se budeme snažit prosadit uznání tohoto dokumentu na straně členského státu. To je ale zkušenost, která se projeví. Zda tedy členské státy se upřímně budou zabývat tímto tématem bez populismu a bez dalších pokladniček. Domnívám se, že zde úsporný potenciál je dostatečný. Viděli jste, že reforma z roku 2004 eh, přinese do roku 2029 miliard eh, úspor. Však si to představte, toto období, eh, jak eh, to vypadá v národních eh, rozpočtech. To je nesrovnatelné. Zde vidíme další potenciál úspor eh, jedné miliardy eh, navíc, čili to je obrovská částka. Já se domnívám, že ten přístup je správný, i když samozřejmě odborové organizace ani zastoupení personálu nebude souhlasit se vším a právem zastupují zájmy zaměstnanců. Já bych se chtěla zmínit o dvou větech, pane komisaři, o kterých eh, již víte, že to není není správný přístup a jde tedy o úkol sekretariátu. Zde by měla být vytvořena nová skupina zaměstnanců, máme úředníky a máme smluvní zaměstnance na tři roky ale nový návrh toto prodlužuje na pět let. Navíc máme mít s neomezenou platností smluvní pracovníky ve, se, se zcela jinými odměnami. To znamená, že v jedné místnosti budete mít tři skupiny zaměstnanců jinak odměňované. A já se domnívám, že tato část návrhu návrhu není domyšlená. Zde nebude možné prosadit eh, to, co jste také říkal, a to je geografická rovnováha. Nebude možné mít pro různé činnosti také eh, geografickou rovnováhu, tedy platit eh, za sekretar se eh, skutečně eh, tuto výši, máli tato osoba být eh, z určitého regionu a máli dostat přiměřenou odměnu. Tuto část návrhu tedy nepodporuji. Já jsem zatím neměla možnost hovořit se všemi stínovými zpravodaji, to plánuji na začátek září, tedy po eh, dovolené. Eh, s kolegyní Delazare jsem o tom hovořila již několikrát a s panem Baltazarem vím, že on je na mé straně, že toto musíme změnit. Co se týče ostatních bodů s eh, úsporným potenciálem, Tady eh, se domnívám, že budeme moci eh, ještě zdůraznit eh, kompetenci. Je to otázka navýšení pracovní doby a zároveň se nížení personálu či zamražení eh, aktivních administrativních nákladů. To je dobrý návrh a možná, že ne zcela tak, jak je to zde uvedeno. Jednotlivé instituce musí být projednávány různě s radou, musíme tedy pracovat jinak tam ty úspory eh, musíme prosadit jinak. V agenturách je možné postupovat zase jiným způsobem, ale tam, kde došlo k nárůstu v získávání personálu o 100% v posledních deseti letech je možné a nutné postupovat jinak. Také v parlamentu, kde je jiný pracovní režim, jiný jazykový režim, na základě Lisabonu jsou zde nové úkoly a musíme tedy eh, být aktivní zcela jiným způsobem. Tam není vhodné postupovat tak, jak to navrhujete. Ano, eh, úsporný potenciál musíme ukázat. Musíme také přiznat, že probíhá ekonomická krize, ale co se týče procent úspor, zde musíme vytvořit určitý koridor, ve kterém se budou instituce pohybovat. Samozřejmě eh, takové instituce jako výbor regionu, tam je to možná jednodušší prosadit. Eh, tam jsme zaznamenali veliký nárůst personálu v posledních letech a e, vím, že pan místopředseda je jiného názoru v této záležitosti. Samozřejmě změna důchodového věku plus změna e, věku odchodu do předčasného důchodu, to jsou otázky, které však také závisí na Eh, úrovni managementu, od určité úrovně managementu eh, není eh, stanovena pracovní doba. Musíme se podívat ale také na ty cesty do země původu. Tam samozřejmě musíme zohlednit i moderní technologie, leteckou dopravu a podobně. Musíme udělat také to, co je samozřejmé, když někdo cestuje a má nárok na očkodnění, tak je nutné eh, také předložit eh, příslušné dokumenty. Eh, mnohé je tedy navrženo dobře, já se těším na sociální dialog, uvidíme, jak dopadne Eh, očekávám další návrhy a doufám, že budu podpořena eh, z mnoha směrů. Víme, že je zde mnoho kolegů, kteří se chtějí zmínit ještě o dalších záležitostech. Jsou zde jiné návrhy také v jiných výborech a doufám, že se nám podaří leco ještě doplnit. Děkuji zpravodajce a nyní kolega Zvěvka. Děkuji, paní předsedající, děkuji rovněž. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat místo předsedovi komise za důkladnou analýzu navržené reformy. Já jsem vždy pro reformy, ale reforma nemá znamenat destrukci. Můžeme se snažit o zlepšení, můžeme se snažit zbavit zastaralého a můžeme se snažit o modernizaci. A proto bych chtěl zmínit něco, s čím absolutně nesouhlasím. Neexistuje uh, levná administrativní práce. V Polsku došlo k tomu, že neodpovědní úředníci začali hovořit o levné administrativní práci. To vedlo ale eh, ke katastrofě ve Smolensku a k podobným katastrofám my chceme být eh, efektivní instituce, tak a tomu je potřeba přizpůsobit situaci. Je dobře, že hovoříte o kvalitě, zkušenosti a kompetentnosti, ale to také musí být zohledněno v odpovídajících platech. To, co vy jste popsal, způsobí, že nebude možné přilákat dobře připravené uchazeče o práci, protože nebudeme moci konkurovat trhu. průměrná kategorie se stále snižuje, zatímco by se měla zvyšovat. Podívejme se tedy na podstatu věci. Plně souhlasím se stanoviskem naší zpravodajky a souhlasí i pan Baltazar, stínový zpravodaj za EPP. Já bych byl rád, abyste ve svém návrhu vzal v úvahu i kariérní postup a jeho rychlost. Když lidé pracují 10 nebo 15 let bez jakéhokoliv kariérního postupu a přesto se jim dostane nějakého platového navýšení čistě plynutím doby, to si myslím, že je chyba. Musíme hledat řešení pro lidi, kteří se nerozvíjejí, nepracují na sobě nebo tak dobře. Dobře nepracují, tak ti by neměli být povyšováni. Povýšení by se mělo odvíjet od výkonu a potom pětiprocentní eh, snížení počtu zaměstnanců. S tím souhlasit nemůžeme. Jak Dagmar správně poznamenala, Evropský parlament funguje podle úplně jiných metod než rada nebo třeba soud. Typickým problémem je to, že chybí zaměstnanci třeba soudu, což vyústňuje v protahování soudních sporů. Takže když si představíme, že by se zavedla diferenciace cílů, snižování pracovních míst v různých institucí, to by bylo správné, ale není možné zavést stejnou úroveň snižování počtu zaměstnanců pro parlament jako pro radu a komisi. Samozřejmě, že můžete počítat s naší spoluprací. Já jsem také zvědav na sociální dialog, já už jsem některé zkusky absolvoval a vím asi, jak bude ten dialog vypadat, ale zároveň vás podpoříme ve vašem eh, odhodlání. Reforma zapotřebí je, ale musí být rozumná. Není možné, aby média začala nabízet nějaká šílená řešení. To by nebylo správné pokusme se poskytnout faktické informace. Ta informace od vás, že to představuje 1% z rozpočtu Evropské unie, to přece není tolik za tak, pro tak uh, obrovskou organizaci, jako je Evropská unie. Přeji vám, pane komisaři, všechno nejlepší. Děkuji, pane kolego Masipu, pan, pan kolega Masip. Já si nejde, nejde o to, že bych s vámi souhlasil nebo nesouhlasil, jinak se vlastně postupovat nedá. Eh, souhlasím s vaším návrhem, jenom je potřeba určitý drobný změn. Mám otázku. Kdy si myslíte, že jako komisař vlastně toto eh, vlastně vstoupí v platnost? Kdy všechna tato opatření vstoupí v platnost a budou nějaká eh, přechodná opatření? Dobře, paní Lichtenberger. Já budu mluvit rychle. Za prvé, souhlasím eh, s kolegyní Rod Beren, co se týče otázky geografického rozložení a eh, nižších eh, platových stupňů. Ty bychom neměli podceňovat. Ty jsou důležitější, než se umíme představit. I zde je potřeba zachovat geografickou vyváženost. My jsme povinováni ji zachovat když je dole nerovnováha, tak se to promítne až nahoru. Tak to prostě je. Musíme si dávat pozor. Za druhé, já nechci vést nějakou polemiku proti úředníkům členských států a uchylovat se k nějakým populistickým návrhům, ale e, co se týče té společné úpravy, vy jste hovořil o e, pěti procentech. Musíme si uvědomit, že v těch vyšších platových třídách Samozřejmě to tak nebolí, když eh, člověk přijde o nějaké procento splatu. Takže možná, že místo eh, nějakého, eh, nějakého plošného, plošného snižování bychom měli přistoupit k nějakému snižování podle křivky. A jeden bod, se kterým mám trošku problém, je otázka managementu a žen. Já chápu určitou úpravu, co se týče třeba účasti žen eh, ve vyšších úrovních eh, řízení, prosím. Ale pakliže má ten skleněný strop ještě být posílen pomocí zvláštních právní úpravy, to by správné nebylo. A potom jeden, jeden bod je pro mě vždy problematický s čím se vlastně porovnáváme v členských státu, státech. Jestliže je to s diplomatickými službami, tak je jasné, že vyděláváme méně, ale já si myslím, že my musíme eh, se uchýlit eh, k nějakému smíšenému eh, porovnávání něco mezi diplomatickými službami a vyšším úředníkem. Samozřejmě máme určité náročné jazykové požadavky, ale ty diplomatické služby jsou trošku problém v některých členských státech. A je, ještě závěrem mám takový sen. Já bych stála o intenzivnější komunikaci mezi uh, úředníky v členských státech a úředníky Unie, aby se podpořilo vzájemné porozumění, ale to lze prosadit pouze ve spolupráci s členskými státy, protože když potom vlastně ti lidé, kteří se odsud vrátí do vlasti, když potom vlastně eh, nemohou najít eh, místo, tak potom je těžké, eh, aby se, aby se sem hlásili o kvalitní místo. Děkuji, paní kolegyně. Pane místo předsedo, já blahopřeji tedy k tomu vašemu plánu, i když ta nepříjemná opatření jsou samozřejmě nutná. Já nemám upřímně řečeno ani problém s tím, že tedy v jedné místnosti sedí eh, dva lidé, kteří dělají stejnou práci a mají eh, různé platy, to známe z radčanských států i z Německa. U nás se o tom vždycky hovoř, hov, hovoří, eh, kdy vlastně vlastně v jednom podniku pracují lidé, kteří vydělávají za stejnou práci různý plat. Ale mám jednu otázku, která se týká porozumění a k tomu mě přivedl pan Cvivka. Co se týče kariérního postupu, vy jste řekl, že mimo málo Britů máme také málo Němců, zvláště na ty nejvyšší pozice, protože ty nejvyšší pozice nejsou dostatečně finančně ohodnoceny. Já si eh, vzpomínám, že ještě než jsem se dostala sem do Evropského parlamentu, se setkala s některými zaměstnanci komise, kteří vlastně eh, jim odešli ještě před, vlastně do předčasného důchodu, byl kolem padesátky. A teď vlastně pracují 10-15 let jako advokáti a udělali to proto, že mi řekli, že eh, vlastně u komise nejsou žádné šance na nějaký kariérní postup, že jako na kariérní postup má někdo, kdo je mladý, musí, má, je žena a je buď to z Maďarska nebo z Rumunska. Takže co se týče tedy vašich stížností na malý zájem e, kvalitních lidí z různých zemí, je potřeba e, se také věnovat tomu problému nedostatečných, nedostatečné možnosti kariérního vzestupu. Děkuji. Nejdříve bych chtěla poblahopřát hodně úspěchu v té těžké práci, kterou děláte. Ale oproti eh, paní Tajn bych vás chtěla požádat, abyste podnikl všechno, abyste zabránil vytvoření eh, skupiny eh, několika tříd. Není mi moc dobře, když například využívám naši službu šoférů a zjišťuji, jak rozdílné podmínky práce mají. Ohledně penzí, o kterých jsme ještě nehovořili, eh, bych se chtěla zeptat, zda eh, ta krizová eh, doložka se týká také důchodu. A nyní také ještě k přirážce za práci v zahraničí. Zde se chci zeptat, zda návrh navrhuje to, tuto přirážku, pokud eh, úředníci začínají pracovat v Bruselu a vlastně musí změnit své místo. Potřebují tedy určitou přirážku, která však v budoucnosti při jejich práci eh, se snižuje. Je tomu tak, eh, když tedy úředníci pracují dlouho v této zemi? Uh, uh, Já vám děkuji za podporu i za otázky. Doufám, že mé odpovědi pomohou vyjasnit některé ty eh, dotazy. Úvodem chci také ujistit váš výbor, eh, že budeme k dispozici. Ta práce bude určitě náročná, obsahuje řadu odborných eh, problémů. Jak víte, služební řád není žádné napínavé čtení, takže mý spolupracovníci, já sám i spolupracující odborníci budou k dispozici, budete-li chtít nějaké další vysvětlení. Co se týče těch nadcházejících týdnů a měsíců, eh, následující dnes po prezentování návrhu předseda Baroso i já jsme se setkali s zástupci Eh, tedy úředníků Unie. Je hned jsme zahájili politický dialog. Zítra bude setkání na úrovni generálního ředitele. Ehm, eh, vypracuje se harmonogram a ten sociální dialog se eh, rozběhne, potom se přeruší, znovu se obnoví v září a my vás samozřejmě budeme informovat o postupu této debaty už došlo k určitým výměnám názorům s, pravo, s pracovníky. Já jsem byl velice potěšen, že zrušili své rozhodnutí svolat stávku. Já jsem to také řekl ve svém dopise jim, že tedy my budeme s nimi spolupracovat a dále jednat. My jednáme s odbory e, pracovníků. Včera jsme hovořili s panem Civkou a dalšími Myslím, že došlo eh, k velice kvalitní politické konzultaci, co se týče eh, kariérního postupu. Eh, a myslím, že veškeré ty potíže s nastavováním tohoto procesu se postupně podaří odstranit a nastaví se lepší opatření tak, aby eh, veškerý kariérní postup vycházel ze zásluh a kvalitní práce, aby tedy eh, kvalifikovaní a eh, výborně pracující pracovníci měli otevřenou cestu ke kariérním postupu a aby ti nejpilnější a nejvýkonnější měli možnost v kariéře postupovat rychleji než ostatní, protože tak to má v každém systému být. Co se týče otázky paní Dagmar Roth Berend, ta je samozřejmě obtížná. Specifi, specifičnost povahy různých evropských institucí. Vím, že Evropský parlament je specifickou institucí, ale musím říci, že stejné argumenty vznáší všechny evropské instituce, včetně té mé. Myslím, že když se zamyslíme nad tím nárůstem, ke kterému došlo v uplynulých letech, podíváme se na procenta, takže ten nárůst byl velký. Takže eh, by bylo dobře se zamyslet nad možností pracovat účinně, účinněji a myslím, že to 1% za rok je eh, stravitelné a každá instituce by měla mít možnost se zamyslet nad tímto návrhem. Mimo to, eh, to ve finále stejně bude rozpočtové opatření, protože eh, lidi můžeme zaměstnat pouze, když na ně budou peníze. Ale jinak musím říct, že Evropská komise představuje jenom 42 eh, ze všech ostatních evropských institucí a samozřejmě výše dosahovaných úspor závisí na účasti jednotlivých institucí na těchto úsporách. Takže to je potřeba vzít v úvahu, ale to je jistě ještě otázka, o které se bude debatovat. Mimo to, my navrhujeme snížení o 5 ale zároveň prodloužení pracovní doby a změny těch ročních cest domů. Tady nám vlastně z toho vyplývá 4,9 pracovních hodin, takže tady dochází k takové náhradě eh, vlastně na jedné straně těch škrtů a na druhé straně vlastně eh, ten výkon poroste, takže výkonově to bude neutrální. Eh, ty sekretářské služby, já si myslím, že ve finále půjde o politické a rozpočtové řešení. Já chápu, že když má sekretářka přijet eh, od někuď vlastně z druhého konce Evropu, přivést si celou rodinu do Bruselu, a má se rozhodnout, že tedy od teď tedy se přestěhuje vlastně eh, úplně, mm, odřízne, odřízne se od rodiny a přestěhuje se do jiné země, že eh, tedy plat eh, vlastně agenturních pracovníků nebude stačit, abychom přilákali kvalitní lidi na tuto práci, ale proto bude také třeba provést detailní analýzu toho, jaké požadavky tato práce představuje, a protože jsme se nad tím zamysleli, eh, došli jsme k závěru, že je potřeba tuto práci předat agenturám a aby byla atraktivnější, eh, také nabízíme smlouvy na dobu neurčitou, což vím, že eh, o to některé agentury velice žádaly a sekretářky, které přes agentury pracovaly, už tedy tyto smlouvy mají. Souhlasím s panem Cvivkou, že reforma nemá být destrukcí a rozhodně jej podporuji v tomto smyslu. Když eh, se pečlivě začtete do našich doporučení specifických pro každou zemi, najdete tam jednu větu, která byla často po vůči novým členským státům, že totiž dochází k erozi těch administrativních kapacit. Proto máme problém s absorpcí evropských fondů, a protože když eh, neustále pouze škrtáte, eh, bude těžké nalézt kvalitní pracovníky, kteří by eh, prováděli administrativní práci i v členských státech my i v komisi vidíme, že některé členské státy nejsou schopny využívat prostředků z Evropské unie, protože je právě jsou tam právě ty administrativní kapacity tak e, podplaceny. A to zase vlastně zpětně snižuje konkurenceschopnost toho státu. Proto i zde je potřeba nalézt odpovídající rovnováhy, zajistit vysoce kvalitní administrativní pracovníky. Souhlasím s těmi s vámi, kteří eh, říkáte, že platy eh, jsou důležité. Průměrný eh, věk pracovníka komise je 34 let. Když se podíváte na průměrný plat zaveden v roce 2000, 2008, tak to bylo, tak to bylo ADP pět. Pro začínajícího eh, člověka po vysoké škole je to třeba atraktivní, ale pro eh, staršího člověka s rodinou už ne. Tak samozřejmě já bych vám rád eh, přinesl ještě nějaké podrobnější, konkrétnější číselné údaje. Co se týče ještě konkrétních odpovědí pana Masipa, záleží na tom, jak bude probíhat proces spolurozhodování. Já osobně bych dal přednost tomu, až dojde tedy k uzavření legislativního procesu v letě 2012, abychom měli připravené veškeré procesy pro aplikaci nových procesů od ledna 2013. V oblasti platů to skutečně potřebujeme, protože jinak by docházelo k intenzivní improvizaci a improvizace v oblasti platů rozhodně není nic dobrého. Takže doufám, že i na radě se nám podaří je přesvědčit, že to je důležitá věc a co se týče přechodných opatření budou, zvláště pro aplikaci tedy toho vyššího věku odchodu do důchodu, tak aby nedocházelo k nepříjemným překvapením. Takže přechodná období bude a postupně tedy budou na předčasný, nebo, nebo ne předčasný, ale pozdější odchod do důchodu připravovány ročníky. Co se týče dalších otázek, my máme ambiciozní cíl do roku 2014, některé cíle splnit, takže než odejdu, se mě můžete ještě zeptat konkrétně, jak se mi to podařilo. Chceme alespoň 25 žen ve vyšších eh, řídících pozicích. Jak víte, v komisi teď pracuje více žen než mužů, ale eh, to rozložení, zvláště v AD, není eh, spravedlivé takže v AD potřebujeme více žen a máme tedy tento ambiciozní cíl a myslím, že se nám jej podaří splnit, ale jak říkám, ochotně vám poskytnu čísla z nedávné doby a co se chystá do roku 2014. Doufám, že si mezi diplomaty v Bruselu nenadělám příliš mnoho nepřátel, ale my jsme zjišťovali, jak eh, se naše platy porovnávají s jejich a já bych řekl, že jejich platy jsou skutečně velice, velice, velice konkurenční. A to nemluvím o komisi. Takže v jakémkoliv srovnání, které bychom učinili, myslím, že to vyjde zcela jasně a co se týče stejného eh, zařazení, tak chceme člověka stejné kvality, tak i to je třeba mít na paměti. Co se týče otázky paní Tajn, geografická vyváženost na nejvyšších eh, úrovních, zde jsem ochoten poskytnout konkrétní čísla, ale co se týče nedávného rozšíření, tak ta informace, která se vám dostalo, nebyla stoprocentní, protože my jsme měli velký problém splnit ta cílová čísla pro nové členské státy. Kdybychom brali v úvahu eh, tu eh, váhu každé té země a že by to mělo být reflektováno v počtu úředníků v komisi, myslím, že vlastně ta čísla představují asi dvě třetiny té váhy. Jak asi víte, loni jsem musel učinit zvláštní opatření a zorganizovat zvláštní nábor pro EU6 a EU3, protože se nám nedařilo nabrat lidi z těch třech nebo šesti eh, zemí určitých na pozice ředitelů na generální ředitelství. Letos dokončíme eh, proces zvláštní výjimky a hledáme eh, jednoho tedy vysoce, vysokého úředníka z Bulharska a z Rumunska, takže nové členské státy máte jenom jednoho vysoce postaveného úředníka, pouze Polsko a Maďarsko mají dva, takže skutečně jich není mnoho a když se podíváme na vyšší management, tak tam, myslím, není ten základní eh, problém, co se týče platů. Největší problém je přilákat eh, přilákat lidi na ty nižší posty. Na komisi vidím, že dochází k určitým nesrovnalostem, které ale nás doženou do nějakých 10-15 let, kdy eh, tedy eh, lidé nabraní dnes budou dospívat do věku, kdy už by měli nárok na vyšší manažerské pozice. A poslední konkrétní otázka, která se týká penzů, penzí a, a, a a, a e, příspěvku, příspěvku na odloučení e, od domova. Tomu, o, o tom jsem nemluvil. Kdybychom do toho zasáhli, tak bychom skutečně vychylili to rovnováhu a přestali bychom být konkurenční na trhu práce. Já jsem původním povoláním také diplomat, úředník a vím, že poté, co se člověk přestěhuje do Bruselu, tak prostě mu jeho domov stejně zůstane Eh, není to tak, eh, že by se úplně odstřihl. Eh, stejně musíte cestovat domů, když se přestěhujete do Bruselu, máte stále dvě domácnosti, doma vám zůstanou rodiče, třeba i sourozenci, takže to jsou zvýšené výdaje a čím starší jsou vaše rodiče, tím častěji musíte domů jezdit, tím vyšší jsou náklady. Proto jsme se rozhodli ponechat tedy tyto úhrady stejné a co se týče penzí, tam došlo k řadě změn v roce 2004, kdy došlo ke snížení eh, práva na příspěvky na penze. Snížili jsme, zvýš, my jsme zvýšili ten eh, věk odchodu do důchodu už jednou, teď navrhujeme další zvýšení tohoto věku. Snížili jsme schopnost předčasného odchodu do důchodu eh, bez příspěvku a také jsme zvýšili věk, od kdy je možné předčasně odejít do důchodu. Takže Eh, v oblasti důchodů jsme toho skutečně udělali hodně. Ten systém jsme zcela zásadním způsobem zreformovali a ty eh, příspěvkové platby ze strany eh, evropských úředníků jsou nejvyšší v celé Evropské unii, konkrétně je to 11,6 V některých členských státech, když jste státní úředník, tak vlastně neplatíte na penzi nic, žádné příspěvky, to je velice významný rozdíl a Potom ta, ten zvláštní poplatek, ten si neplatí eh, vlastně eh, ti budoucí důchodci a my jsme ji také do toho návrhu nezapracovali. Eh, děkuji, pane komisaři. My jsme značně překročili náš čas. Děkuji, zvláště děkuji tlumočníkům za ochotu, že pracovali 20 minut navíc a přeji vám všem hezké prázdniny.